Dámy a pánové, že bychom začali. Prosím o pozornost. Máme skutečně velice nabitý program a myslím si, že z toho důvodu je důležité, abychom hned začali. Pojďme k prvnímu bodu, to je přijetí programu. Má někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak eh, eh, program je přijat, i když je třeba upozornit na to, že došlo k určité změně v pořadí jednotlivých bodů. Dostali jsme tyto informace na poslední chvíli. Eh, souvisí to s tím, že velvyslanec Spojených států bohužel nemůže dnes přijít na naše zasedání, takže bod 9 se přesouvá na odpoledne. Eh, mezi bod 12 a 13. Eh, body 14 a 15 naopak přesouváme na dnešní dopoledne, to znamená po bodu 10 budeme probírat bod 13 a 14. Takže to jsou ty změny v dnešním programu. Eh, Teď musíme eh, schválit zápisy ze schůze konané ve dnech 19. března, říká pan předseda, 27. a 28. dubna a 5. května. Eh, pokud eh, nemáte žádné pozměňovací návrhy, tak můžeme schválit tyto zápisy. Co se týče sdělení předsedy, co se týče eh, toho, eh, co jsem dostal v rámci korespondence, kterou jsem získal, tak eh, seznam těchto věcí vám byl dán k dispozici. Pokud máte k tomu nějaké dotazy, tak se můžete obrátit na sekretariát. Kromě toho vyšlo druhé číslo eh, našeho zpravodaje. Opět, pokud o něj, pokud o něj máte zájem, tak se obraťte na sekretariát, kterému bych chtěl poděkovat za skvělou práci. Kromě toho bych vás chtěl informovat o tom, že naše dnešní zasedání je na eh, internetu. To znamená ta část tedy, kromě té, která eh, bude probíhat in camera, to znamená neveřejné jednání. Dále bych vás chtěl upozornit, že eh, pan Vladimír Dobler, který je asistentem tohoto výboru, tam eh, vpravo opouští parlament a dovolte, abych mu popřál eh, všechno nejlepší eh, v jeho další kariéře a jménem tohoto výboru bych mu chtěl poděkovat za skvěle odvedenou práci, za to, že se vždy velice osobně věnoval eh, práci pro tento výbor. Měl bych vám připomenout, že Členové našeho výboru, kteří eh, zasedají v tomto výboru už delší dobu, si vzpomínají na jeho odvahu eh, během mise do Bombaje, kde, jak víte, došlo během této mise k teroristickému útoku. Vladimíre, děkujeme ještě jednou a přejeme vám všechno nejlepší. Bod čtyři. Bod čtyři už je hlasování. Budeme hlasovat o zprávě o přistoupení členských států k úmluvě o mezinárodních výstavách. Je to eh, úmluva, která byla podepsaná v Paříži 22. listopadu 1928. Spravodaj eh, je Georges Saben Kutaš z SAD. Eh, tady nejsou, nebyly přijatelné žádné pozměňovací návrhy, hlasovat budeme elektronicky a pak eh, oznámíme pouze výsledek konečného hlasování. Zahoji hlasování, kdo je pro? Proti? Ne, je to elektronické hlasování, takže se nemusí pan předseda ptát, kdo je pro a kdo je proti, čili pouze zahajuji hlasování. A ehm, končím hlasování. Tento návrh byl přijat dvěma 20 hlasy proti dvěma, <clears throat> kteří se zdrželi. Chtěl bych po přát eh, Žorži Sábenovi Kutašovi. Pojďme teď k bodu 5. Opět se jedná o hlasování. Tentokrát o zprávě, je to, je to návrh stanoviska týkajícího se pravidel dovozu produktů rybolovu a akvakultury do Evropské unie s ohledem na budoucí eh, reformu společné rybolovné politiky. Tato zpráva má navrhovatele Janika Žadota. Eh, dostali jsme 22 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska, takže budeme teď hlasovat o těchto pozměňovacích návrh, návrzích. Eh, mezitím také došlo k předložení řady kompromisních pozměňovacích návrhů. Pokud eh, budou přijatým, Většina těch původních pozměňovacích návrhů potom eh, padá. Pojďme tedy se podívat nejprve na kompromisní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. To znamená, že eh, pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 4 i 5 jsou buď staženy a nebo odpadají. Dále tedy pojďme ke kompromisnímu návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je také přijato. Teď odstavec. Pardon, pozměňovací návrh 7, to je odstavec 2a. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnutý návrh. Eh, eh, kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Dále máme kompromisní pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Dále pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Pardon. Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, to je přijato. Teď pozměňovací návrh 18. Ne, to padá. Takže pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pojďme si překontrolovat 21. Eh, Zahoji hlasování. Končím hlasování. Je to skutečně odmítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A Teď eh, závěrečné hlasování eh, k tomuto návrhu stanoviska, tak jak byl pozměněn. Pozměňovací návrh zahajuje elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Je to přijato 23 hlasy a dvěma, dva se zdrželi. Eh, dovolte, abych Janiku Žadotovi poblahopřál. Teď eh, jdeme k bodu 6. Opět se jedná o hlasování. Tentokrát se jedná o eh, hlasování eh, ke zprávě, kterou překládám já sám. Jedná se o kontrolu komise při výkonu prováděcích pravomocí ze strany členských států. Obdrželi jsme 17 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska, takže začněme těmi pozměňovacími návrhy. Amendment number one in favor. Kdo je pro první pozměňovací návrh, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 7, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, Zdrželi se schváleno 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Teď, pardon, pozměvací na 16. Zahajuji hlasování, končím hlasování, ověřujeme. Uh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Ověřujeme 17. Ověřujeme eh, pozměňovací návrh 17. Elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. 14. Kdo je pro? 14. Kdo je pro, kdo je proti? Hovoříme o pozvací návrhu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. E, pozvací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je pro? 15. Eh, proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schváleno 24 hlasů proti a dva se zdrželi. Děkuji vám pro, za tuto podporu, kterou jste vyslovili mé zprávě. Přecházíme k bodu 7. Zase budeme hlasovat. Jedná se o návrh stanoviska o Evropské službě pro vnější činnost. Naším navrhovatelem byl pan Zahradil a je devět pozměňovacích návrhů, takže začneme od pozměňovacích návrhů. Kompromisní, máme tady kompromisní pozměňovací návrhy, eh, konkrétně číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. pozměňovací návrh jedna a zvláště hlasujeme o bodu E, protože ten zbytek odpadá. Takže hlasujeme zvlášť jenom o podbodu E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Je to hlasování na dvě části. Hlasujeme nejprve o první části. Kdo je pro? Máte pravdu. Pozměňovací návrh číslo 7. Zase je to rozdělené hlasování. První eh, odpadá, čili jenom druhá část, jenom o té je třeba zvláště hlasovat. Hovoříme o druhé části pozměňovacího návrhu z eh, číslo 7, the head of delegation a tak dále. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 Eh, promiňte, ale já si myslím, že je třeba hlasovat také o druhé části pozměňovacího návrhu 5. Ano, máte pravdu. Vrátíme se tedy k druhé části pozměňovacího návrhu číslo 5, protože odpadla jenom první část. Druhá část pětky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. Čili druhá část eh, poznací návrhu opět byla schválena. A jdeme dále. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh tři. Je to část úvodního ustanovení pro, proti? zdrželi se zamítnuto. A teď závěrečné elektronické hlasování, které zahajuji. Končím hlasování a jaký je výsledek? Schváleno 23 hlasů bylo pro, jeden byl proti, dva se zdrželi, takže můžeme poblahopřát Janu Zahradilovi.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 We move to points uh, eight. May I have attention, please? Prosím o pozornost, protože eh, postupujeme dále a neděláme žádnou pauzu. Takže bych teď požádal ti, kteří nejsou členy, aby eh, zachovali klid. Přecházíme k bodu 8. Jedná se o sociální odpovědnost podniků v dohodách o mezinárodním obchodu. Je to první výměna názoru. Arlem Desir z skupiny socialistů a demokratů je naším zpravodajem. Jak už jsme slyšeli během slyšení k této věci, stanovisko Evropského, z Evropské unie k sociální odpovědnosti podniku je poměrně složité. Obchodní dohody, které byly za poslední léta podepsány mezi Evropskou uniou a mezi státy AKP, obráží přístup Evropské unie eh, která se snaží harmonizovat svoji politiku konkrétně tím, že uvádí do souladu ekonomickou, sociální a bezpečnostní politiku s politikou, která směřuje k uplatňování lidských práv, eh, stá, práva, eh, právního státu, demokracie demokracie a správného řízení. Ne, nejnovější sdělení komise k sociální odpovědnosti podniků eh, vyšlo v roce 2006 a zdůrazňuje význam eh, této věci a e, vyzývá podniky, aby se chopili vedení. Také naznačuje, jak komise chce nadále tuto věc sledovat. Jedná se o dobrovolnou koncepci s důrazem na dialog mezi zainteresovanými stranami. Podle pracovního plánu na rok 2010 komise má v úmyslu vydat sdělení, které se bude týkat toho, jak podniky zveřejňují ekologické, sociální informace, informace o řízení. V tomto sdělení se také bude hovořit o lidských právech v souvislosti s nedávnými vývoji. Dále také naznačí, jak je třeba dále podporovat a ovlivňovat různé mezinárodní nástroje v záležitosti sociální odpovědnosti podniku, jako jsou nástroje OSN, OECD a návrh standardu ISO k sociální odpovědnosti. Slovo má zpravodaj Arlen Dezir. Máte prosím slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Po slyšení, které zde ve výboru bylo počátkem února, a po analýze návrhu zprávy a rezoluce pro 22.6. děkuji eh, za to, že mám nyní příležitost ústně představit tento dokument, protože momentálně je k dispozici pouze francouzsky. Eh, zřejmě jsou tady dnes všichni velice nervózní, ale prosím vás, jsme tady o toho, abychom naslouchali, proto vás prosím, abyste zachovali klid. Děkuji, pane předsedo. je něco, co je důležité pro občany nejen Evropy, ale v podstatě celého světa. Pro občany je obchod přijatelný pouze proto, když z toho profituje životní úroveň a také zaměstnanost. Pokud obchod vede k tomu, že se že zanikají pracovní místa, že typy životní prostředí či životní úroveň obyvatel, tak to samozřejmě vede k odporu. Komisař pro obchod již během svého prvního prohlášení o, tomto, o této věci hovořil, říkal sám, že eh, obchod není samoučelem, že obchod je prostředkem, a to zejména uvnitř Evropské unie, prostředkem eh, k eh, splnění určitých cílů, jednak hospodářských cílů, ale také cílů rozvojových a sociálních. Společná obchodní politika Evropské unie je nejstarším nástrojem naší zahraniční politiky a je také nástrojem i pro Evropskou komisi a proto musí být tato politika přizpůsobena novým okolnostem, které vyplývají z globalizace. Kombinace obchodní politiky s ostatními cíly již zde je. Je důležité to kombinovat zejména s všeobecnými cíly OSN, jako jsou například cíle milénia, či cíle pro udržení održitelného eh, rozvoje. Od roku 2006 se máme propojení s cílem podpory eh, spravedlivých eh, pracovních podmínek a dále s cílem našich politik, které se týkají rozvojové politiky. To souvisí zejména s režimem ASP+, ale také s dalšími tématy, například s tématem, které se týká přístupu ke generikům a to v rámci revize umluvy VTO o duševním vlastnictví a je, jsou zde i další cíle sociální povahy, které souvisí s globálními rozvojovými cíly. Liberalizace obchodu vede k velice ostré soutěži mezi jednotlivými zeměmi, které se snaží získat zahraniční investice a také vede k zestření konkurence mezi jednotlivými podniky. V poslední době finanční krize, která se nyní stala krizí hospodářskou i společenskou, a platí to pro celý svět, ovšem Evropa je postižena ve větší míře. Tato krize ukázala, jakým způsobem je nutné lépe regulovat globalizovaný obchod, tak abychom se vyhli eh, poškození dlouhodobých zájmů společností v oblasti zaměstnanosti a životního prostředí. To souvisí i s debatou, kterou jsme vedli v Kodani, která příliš mnoho nepřinesla, bohužel. Takže toto téma zde zůstává. V Evropě nám jde také o koherenci a proto potřebujeme silnější záruky pro sociální práva, pro udržitelný rozvoj a pro respektování mezinárodních předpisů. Souvisí to také s cíly OSN a rovněž s cíly Evropské unie. A odpovídá to, a říkám to zcela jasně, i očekávání občanů sociální aktivity a aktivity, které se týkají životního prostředí a odpovědnost podniků by se právě měly odvíjet v rámci těchto globálních cílů. Právě proto, protože nadnárodní korporace jsou nejdůležitějšími hráči v rámci světového obchodu, protože mají celou řadu subdodavatelů a tak dále. Znamená to pro EU v oblasti sociální odpovědnosti toto. Za prvé, sociální odpovědnost našich podniků. Zde si klademe k otázku, do jaké míry sociální odpovědnost je respektována v našich partnerských zemích, zejména v rozvojových zemích, kde sociální právo a ekologické právo není tak rozvinuté jako v EU. A to je samozřejmě velice důležité, protože pokud se nebudou dodržovat minimální standardy, tak to může vést k sociálnímu dumpingu a to jde potom na úkor výroby zboží a služeb v Evropě a tím na úkor našich pracovníků a rovněž naší konkurenceschopnosti. A je zde i ten politický aspekt koherence, soudržnosti naší politiky. Naše obchodní politika nesmí být v rozboru s dalšími cíly, o které se mezinárodně snažíme. V tomto rámci se tedy odvíjí eh, má zpráva. My nyní zkoumáme do jaké míry můžeme, sice ne, nově definovat sociální odpovědnost podniků, protože parlament již schválil celou řadu usnesení k tomuto tématu. Také zde nejde otázku sociálních norem a jejich přebírání do obchodních smluv, protože tímto tématem se parlament rovněž také již zabýval. Spíš nám jde o to, jakým způsobem můžeme skombinovat veškerá oblasti, ve kterých je nutné jednat tak, aby se doplňovaly. Proč tomu zatím tak není? To je zcela lehko pochopitelné. Mezinárodní obchod podléhá určitým závazným smlouvám a dohodám. Co se týče sociální odpovědnosti podniků, tak tam ovšem se nejedná o státy, ale po, o podniky, kteří, které se dobrovolně k něčemu zavazují. Je to ovšem méně závazné. Jistě jde o ty též cíle, je to ten týž směr. Snažíme se mít určité podmínky pro globalizaci obchodu a snažíme se také mít pro obchod kritéria, která by lépe odpovídala sociálním právům, demokracii a udržitelnému rozvoji. A proto se nyní musíme eh, podívat na to, jakým způsobem bychom mohli mít obchodní předpisy v souladu se sociální odpovědností podniků. A myslím si, že by to bylo k užitku obou stran, pokud by se nám takovéhoto souladu podařilo dosáhnout. Sociální odpovědnost podniků je něco, co je možné vylepšit, je zejména možné zlepšit lepší způsob dohledu. A samozřejmě můžeme také v jednotlivých obchodních dohodách mít určitá kritéria, určitá, určité podmínky, které nám toto podpoří. Jistě to bude nějakou dobu trvat, a musím říct, že jedna z nejdůležitějších dimenzí pro chování podniků je jistě to, když se nám podaří lépe eh, dohlížet nad eh, dodržování předpisů a podmínek. A ti, kteří musí takovéto předpisy lépe dodržovat, to jsou samozřejmě nadnárodní korporace. Já ve svém dokumentu připomínám zejména to, k jakým pokrokům již došlo v posledních letech v sociální odpovědnosti podniků. Samozřejmě, že to souvisí s diskuzemi, které jsme vedli v rámci OECD. A to, jak eh, tyto diskuze vedly nejen členské státy OECD, ale také sociální partneři, zaměstnavatele a odbory. Vedlo to potom k pokynům OECD pro nadnárodní korporace. A to bylo poprvé v roce 76, pak to bylo vždy znovu přepracováváno a dnešní předpisy, které máme dispozici, jsou z roku 2000. To jsou určité zásady, podle kterých vlády zemí OECD a některých dalších, protože je to celkově 40 států. Jsou to tedy předpisy, podle kterých tyto státy potom vypracovávají svá doporučení podnikům. Jde tedy o to, aby zde byly určitá kritéria, která respektují práva hostitelských zemích. Jde zde o, o ceřené společnosti, ale také o velké subdoba, subdodavatele. A tyto zásadní pokyny, tyto zásady se týkají různých aspektů, které jsou důležité pro práci podniku. Jde zejména o zaměstnanost, vztahy mezi sociálními partnery, lidská práva, boj proti korupci, samozřejmě ekologie, zájmy spotřebitelů, věda a technika, i to má dopady na společnost a rovněž také hospodářská soutěž a daňové právo. Chtěl bych také připomenout, že eh, Mezinárodní organizace práce se do této diskuze rovněž zapojila a také eh, v rám, spolupracovala s OECD a šlo jí o to, aby byly dodržovány i hlavní zásady Mezinárodní organizace práce, tedy základní pracovní práva, právo na kolektivní vyjednávání a tak dále, boj proti dětské práci, boj proti nucené práci, odstraňování diskriminace. Sama MOP má své vlastní prohlášení, eh, ve kterém se obrací na nadnárodní komporace a ve, které, ve kterém uvádí veškeré zásady, které byly rovněž projednávány v rámci OECD. Jde o to, aby byly zejména dodržovány eh, ustanovení, která jsou v úmluvě Mezinárodní organizace práce. Vše se tedy Eh, týká práce OECD a MOP a sama Evropská unie nyní převzala tyto cíle tak, aby silněji zohlednila sociální odpovědnost podniků. Týká se to zejména zelené knihy, která byla zveřejněna Evropskou komisí, pak existuje sdělení z roku 2002. Je to bílá kniha, která se týká eh, komunitární strategie sociální odpovědnosti podniků a pak zde máme Evropské vícestranné fórum, v rámci kterého sociální partneři a některé nevládní organizace a Evropská komise se sešly tak, aby eh, stanovili evropská kritéria pro sociální odpovědnost podniků. Toto potom slouží jako pracovní báze pro Evropskou komisi a další orgány. Máme zde další dokumenty, o které se můžeme opřít. Je to sdělení z roku 2006 komise, které se týká sociální odpovědnosti podniků, sociálního aspektu Evropské unie. Zde má být Evropa jakýmsi vedoucím orgánem, co se týče sociální odpovědnosti podniků. Nejde o to, aby nám ostatní země vnucovaly svůj sociální model, ne. Jde o to, aby si Evropská unie jasně uvědomila, že její obchodní a zahraniční politika umožňuje jakýmsi způsobem předkládat partnerům Evropské unie určitý model sociální odpovědnosti. Komise rovněž připomíná, že zde máme tři různé aktivity států. Za prvé podpora podniků v rámci světového obchodu. Zde máme například pojištění vývozů. Jsou to všech určité záruky, které podávají členské státy Evropské unie a zde je důležité předzkoumat, zda podniky, které to, co mají, eh, se chovají dostatečně sociálně odpovědně, zda dodržují odpovídající předpisy, zda opravdu se vyhýbají dětské práci, nucené práci a tak dále. Komise také chce, aby členské státy zajistily to, že jejich investiční politika a jejich politika vývozních z nich úvěrů odpovídá podmínkám OECD a cílům OECD. Sama komise převzala tyto cíle, sama Evropská unie, promiňte, zejména v rámci švédského a španělského předsednictví existovaly schůze, které se přímo věnovaly sociální odpovědnosti podniků. Za Evropský parlament mohu říci, že zde máme různé zprávy, které se týkají sociální odpovědnosti podniků. Ještě se to ovšem netýká sociální odpovědnosti v rámci mezinárodního obchodu. Zde ovšem budou jistě iniciativy, zejména v rámci OSN. Jsme zde měli iniciativu Global Compact, která byla z roku 2000. Zde šlo o to přimět podniky k tomu, aby dodržovaly předpisy, které se týkají boje proti korupci, ekologické předpisy a předpisy, které se týkají lidských práv. Některé státy dokonce postupují tak, že mají přísnější kritéria než tyto základní zásady. Chtěl bych zde zmínit zejména dohodu o obchodu mezi USA a Kambodžou. Zde existuje program, který se jmenuje Better Factories. Zde jde ze, zejména o různé textilní podniky, protože vlastně ten hlavní směr obchodní výměny mezi USA a Kambodžou je textil a zde e, jsou uděleny určité určité výhodnější podmínky, když jsou splněna jistá kritéria. Když tedy například podniky dokáz, prokážou, že mají sociální odpovědnost a že mají i odpovědnost vůči životnímu prostředí. Další příklad, například Dánsko, tam se soustředují na transparentnost a uh, na vlastní závazky podniků. Vše je to eh, na bázi dobrovolné. Ovšem, kdo nedodržuje tyto podmínky, tak eh, toto je potom zveřejněno. Takže jde o to, že tyto sociální závazky se zveřejňují, tak eh, aby například nezávislé orgány to potom mohly kontrolovat. To potom vede k tomu, že takovéto podniky opravdu splňují své závazky, které na sebe vzaly v rámci sociální odpovědnosti. Pak zde existuje řada iniciativ, které vznikly v nevládních organizací a tak dále. Jde o to zavést určité labely, určité označování v rámci Evropské unie. Podobné Podobně, podobné věci už jsme zažili v rámci spravedlivého obchodu. Jde o to, aby byly určité normy, například existují již izonormy, které platí v různých oblastech. Pak zde máme zcela konkrétní předpisy pro eh, ekologii, pro ochranu půd, ochranu vod, Jiné předpisy se spíše týkají vedení podniků a sociálních partnerů. I zde jde o to, aby mohlo být dobře kontrolováno, do jaké míry určitý podnik dokáže dodržovat svou sociální odpovědnost. A tím přicházím k, k závěru svého dokumentu. Jde o to, jakým způsobem můžeme skombinovat cíle a nástroje politiky sociální odpovědnosti podniků s obchodní politikou Evropské unie. Zde bych zmínil ty nejdůležitější návrhy, které vyjmenovávám ve svém dokumentu. Za prvé je to studie o šetrnosti vůči životního prostředí to je velice důležité v rámci vyjednávání i po podpisu určité dohody, aby opravdu jsme dobře si ověřili a analyzovali, jaké to může mít dopady, když uzavíráme novou obchodní dopodu, jaké dopady to může mít na podniky, jaké typy podniků se potom mohou dále rozvíjet, To jsou oblasti, které se například týkají průmyslu, které se týká získávání rud. A podobným způsobem, když již máme zóny volného obchodu, kde není, jsou dodržována sociální práva, není dodržována sociální odpovědnost, já jsem zde hovořil o tom textilním průmyslu v Kambodži, tak když jde například o to, že v této oblasti vznikají nové podniky, jakým způsobem se postaráme o to, aby byly dodržovány, dodržována ustanovení Mezinárodní organizace práce v rámci nových smlouv o obchodu. To je takový další aspekt, abychom tedy nejdříve opravdu si zjistili, ověřili, jaký dopad bude mít obchod na sociální kritéria a také na eh, opravdu celé to podnikatelské prostředí v zemi. A druhý návrh, a to je něco, kde musíme mít důslední. To jsou ty sociální závazky podniků, které zahrdujeme do dohodách o obchodu. Já ve svém dohod, dokumentu hovořím o to, že v současné době máme určitý precedent a to je dohoda o volném obchodu s Koreou. Já jsem vždy zdůrazňoval, že nechceme jaksi křížit sociální odpovědnost podniků a obchod například kapitola 3, 13, tam jde o udržitelný rozvoj a je to ta smlouva s Koreou, máme tam určitou doložku, budu to teď bude se hledat, ale v textu to máte s jasným poukazem, je to 13. 6, 2 a tam jde o to, že v rámci této dohody chceme podporovat takové produkty, Jde o etický obchod a spravedlivý obchod. Chceme tedy podporovat produkty, které mají ten odpovídající label. Je to něco, co je samozřejmě trochu omezené, nemá to přímý dopad na obchod s Koreou, ale je to určitý precedent. Totiž, že je to určitá cesta, která nám ukazuje, jakým směrem bychom se měli vydávat v budoucnosti. Myslím si, že by parlament mohl komisi a radě navrhnout toto. Totiž, že chceme vycházet z toho, aby sociální odpovědnost podniků byla plně zohledněna v kapitole udržitelný rozvoj. Totiž, že to tady bude něco, co bude zohledněno při veškerých dohodách, které se právě vyjednávají, protože je to součástí globální strategie Evropy. Takže to musí být zohledněno při dohodách o investicích, při dohodách o všeobecných preferencích. Jde o to, abychom tam měli jakousi doložku, která by se týkala sociální odpovědnosti podniků ve všech dohodách o obchodě. Je tedy důležité, abychom se nejdříve dohodli na takových hlavních směrech sociální odpovědnosti podniků, abychom si to jasně nadefinovali, aby zde byla dohoda mezi MOP, OSN a Evropskou unii. A další věc je důležité, aby se partneři dohody vždy zavzali k tomu, k tomu že tady budou dodržovat eh, ta, tu sociální odpovědnost. To již existuje u státu OECD, které se zavázaly podporovat ve své vlastní zemi sociální odpovědnost podniků. To například může jít tím směrem, že budeme poskytovat podnikům odpovídající informace, budeme vytvářet odpovídající povědomí, tak aby například podniky byly ochotny vyjednávat toto s odboráři. Důležité je vytvářet odpovídající podněty, mohou to být například určité daňové pobídky, tak abychom přiměli podniky k tomu, aby se angažovali v rámci sociální odpovědnosti. Dále navazování kontaktů, tak aby jsme nejenom podpořovali informace o sociální odpovědnosti, ale abychom zároveň mohli transparentním způsobem přeskoumávat stížnosti, pokud podniky něco takového nedodržejí. Co se týče dohod o obchodu, tak tady je důležité, abychom eh, například vycházeli z norem, jak jsem již zmiňoval, ty izonormy a tak dále. Toto vše jsou ustanovení, která mohou podpořit to, abychom měli v obchodních dohodách konkrétní ustanovení o sociální odpovědnosti. Dále jde o to, aby jednotlivé podniky či skupiny podniků opravdu se chovali v této oblasti transparentněji. Tedy, aby přesně řekli, co chtějí dodržovat sami, co chtějí sami realizovat. Pak je důležitá práce s veřejností, například jako v Dánsku, kde se vždy jasně říká, jakým způsobem chtějí podniky realizovat své cíle v rámci sociální odpovědnosti. Pak je jistá povinnost tak, aby podniky opravdu sami se starali, pokud dochází k porušování lidských práv, porušování kritérií, které se týkají životního prostředí. Pro mě je důležité, aby Evropská unie a její partnerské státy se zavázaly k tomu, že budou splňovat vše, co je důležité, tak, aby opravdu došlo k tomu, že podniky budou dodržovat odpovídající právo a zejména je důležitá spolupráce se soudy, pokud bude docházet k porušování. Například připomeňme si Bhopal v Indii, to bylo mezinárodní nebo nadnárodní korporace, v podstatě americký podnik. A zde nebylo možné přihnat, eh, tedy pomě, přimět eh, odpovědající podnik odpovědnosti. Tam došlo k velké ekologické katastrofě a vlastně ten podnik, ten hlavní odpovědný podnik nebyl nikdy podhnán k odpovědnosti. Došlo jste pouze k určitému soudu v Indii, ale ten hlavní výk nebyl potrestán, i když se jednalo o tak velkou katastrofu. takže byl postižen pouze ten ceřinný podnik. To je celá řada návrhů, které by měly k tomu, že vlastně opravdu se to bude zahrnovat do těch dohod o obchodu. Pochopitelně je potřeba zdůraznit, že toto může mít dopad i na společnosti. Eh, důsledky, eh, ať už v podobě žalob proti takovýmto společnostem nebo proti je, jim, jejich dceřiným společnostem nebo subdodavatelům, kteří jsou zodpovědní za porušování těchto práv. Tam eh, pochopitelně je potřeba eh, tyto věci stále respektovat. Eh, já se omlouvám za to, že jsem mluvil tak dlouho, ale bohužel text existuje pouze ve francouzštině a proto jsem vám chtěl dát určitou představu o tom, eh, jak tento text vypadá. Je to v podstatě text, ze kterého se stane návrh zprávy, která bude zveřejněna v červnu. Pracovní dokument v současné době tedy jen ve francouzštině, říká pan předseda. Tento dokument ale bude přeložen do dalších jazyků Teď bychom tedy měli mít k tomuto tématu diskusi. Je to vůbec poprvé, co eh, o této otázce hovoříme. Daniel Kaspery požádal o slovo jako první za EPP. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já se pokusím eh, eh, reagovat tak stručně, jako předcházející řečník o tom hovořil. Co se týče tohoto tématu, Eh, my s většinou tohoto textu souhlasíme. Myslíme si, že je pro tento výbor mimořádně důležité, aby eh, navrhl tyto dvě velice důležité iniciativy. Ta první ta iniciativa pana Saifiho a druhá potom eh, je, se týká mezinárodní dohody o obchodním vyjednávání a obchodních dohodách v kontextu zodpovědnosti eh, firem. Eh, během příštích několika měsíců se k těmto dokumentům, o těchto dokumentech bude hlasovat. Moje eh, politická skupina si dělá obrovské obavy s tím, jakým způsobem nejrůznější aktéři k této otázce přispívají postupují, je potřeba si uvědomit, že velice často v důsledku některých činností dochází k poškození eh, životního prostředí a také porušování lidských práv. Měli bychom si uvědomit, že během posledních několika let jsme byli svědky určitých excesů v oblasti finančního sektoru. A myslím si, že i to souvisí eh, s tím, že eh, s firmní společenskou zodpovědností to nebylo vždycky v pořádku. Takže já si myslím, že je opravdu velice dobré e, zdůrazňovat tuto potřebu nejen v Evropě, ale pokusit se tyto věci přenášet i do jiných částí světa. Otázkou ale je, jakým způsobem můžeme tohoto všeho dosáhnout. Všechno, o čem hovořil předcházející řečník, e, e, by naznačovalo, že potřebujeme mít společnou eh, praxi. Myslím si, že během příštích několika měsíců se budeme muset soustředěvat hlavně na to, jakým způsobem mezinárodní jednání mohou vyústit realistická řešení, která potom budou moci převedena do praxe a budou moci eh, být skutečně realizována jednotlivými firmami, které je budou implementovat. Takovýmto způsobem potom donutíme společnosti, aby na sebe vzali etickou zodpovědnost pokud budou dělat obchody v nejrůznějších situacích. Myslím si, že musíme přemýšlet o tom, jakým způsobem se postarat o to, aby to opravdu fungovalo. V celé Evropské unii se nám podařilo již dosáhnout um, uh, poměrně širokého veřejného konsensu uh, v této oblasti. Eh, společenské zodpovědnosti společností. Myslíme si například, že dětská práce je něco, co dnes už je naprosto nemyslitelné v Evropě. Čili tady jsme již dosáhli určitých výsledků. Myslím si, že společnosti, které v těch subdodavatelských činnostech používají dětskou práci nebo té společnosti, které získávaly produkty ze středního východu, kde se využívaly děti pro tuto práci, tyto společnosti už nemohou tyto eh, praktiky dále eh, používat, eh, protože z etického hlediska to vždy eh, veřejnost, která tyto produkty nakupuje, trestá. Jakým způsobem tedy se můžeme eh, na tato témata dívat, jakým způsobem můžeme dosáhnout toho, aby spotřebitelé prostřednictvím své kupní síly tyto věci ovlivňovali, jakým způsobem můžeme ovlivnit veřejnost, aby na tyto věci vždy myslela. To je cíl, který máme v tom globálním kontextu. Myslím si, že právě lidé, kteří mají nejvyšší kupní sílu, by měli tyto věci podporovat, ale jak je k tomu přimět? E, důsledky, které to bude mít pro společnosti, jsou také velice důležitým nástrojem. Jaké sankce můžeme použít proti společnostem, které nedodrží tato pravidla, aniž bychom podkopávali fungování celého systému? E, co se týče této zprávy a také zprávy pana Zajfiho, e, e, to jsou texty, které skutečně potřebují hodně našeho přemýšlení, ale jsou to věci, které spěchají, protože nemůžeme tyto věci odkládat. Je nejvyšší čas, abychom intenzivním způsobem o těchto věcech hovořili. Máme pracovní text pana Dezira, na ten se můžeme soustředit a během příštích několika měsíců bychom měli skutečně se pokusit udělat velký pokrok v této věci. Chtěl bych poděkovat panu Dezirovi, chtěl bych poděkovat za ten text, který jste vypracoval a dovolte, abych vám popřál hodně úspěchu ve vaší práci. Doufám, že i mezi politickými skupinami dojde ke konsensu, co dál dělat v této věci. Děkuji. Abychom mohli kontrolovat čas, tak budeme sledovat hodiny. Další bude Katerin z ALDE. Děkuji, no, pane předseda. Já rovněž vítám tuto zprávu byť jsem neměla ještě možnost to celé přečíst, ale se zájmem jsem poslouchala pana Dezir. A Evropská unie vždycky si zakládala na své zásadové politice, obchodní politice a také v článek 8 smlouvy řekl, že budeme přispívat k míru a trvale udržitelnému rozvoji na zemi a k solidaritě mezi lidmi a k spravedlivému férovému obchodu a vymícení chudoby a prosazování lidských práv. Proto já jsem velice pro to, aby se tato politika uplatňovala mezi Evropskou unii a e, obchodními partnery. Každá e, obchodní umluva by neměla podrývat, ale naopak podporovat tyto principy. A jedná se o umluvy, e, ale které nesmí jenom tedy hovořit o ekologických standardech a standardech lidských práv, protože to nemá dostatečný dopad na to, aby se zlepšovaly standardy v našich partnerských zemí. Myslím si, že hlavně hlavní chyba těchto dohod je, že nekladou eh, žádné závazky na evropské podniky, které fungují v rámci těchto dohod. Vytváří právní rámec pro liberalizaci obchodních protoků mezi suverénními státy. Týká se to jenom těch států, které to podepsaly, ale nikoli podniků, které pak mají výhodu lepšího podnikatelského prostředí. Ale co se stane, když obchodní partner, národ má velice slabý regulatorní totalitní režim, kde tento stát není schopen nebo ochoten uplatňovat zákon a práv, správně řídit chování podniků, které fungují na jejich půzemí. Když tam postupuje zhoršování ekologie, když se mezinárodní standardy porušují, což dělají mnohé podniky a svědčí to o tom, že Evropská unie musí svoji politiku změnit. A pan Bezir už tady uváděl mnohé příklady. Já uvádím například nigerskou deltu, Eh, únik ropy, eh, který tam eh, probíhá dlouho, daleko déle než to, co se teď děje v Mexickém zálivu, pak takzvané krvavé diamanty, palmový olej a další věci. Proto korporátní sociální politika musí být také součástí obchodních dohod, které Evropská unie bude v budoucnosti uzavírat. Proto já velice podporuji tuto zprávu z vlastní iniciativu a myslím si, že je třeba, aby v budoucnosti budoucích eh, dohodách Evropská unie trvala na transparentním a povinném uplatňování principů sociální odpovědnosti podniků všech partnerů. A je třeba uplatňovat a prosazovat akce eh, pro podniky, které jsou v rámci našich hranic, aby ty byly odpovědné také za to, co dělají v zahraničí a za ty zisky, které na základě těchto obchodních praktik pak do těchto států přinášejí. Děkuji. Eh, děkuji. Pan Kamal, ECR, eh, e děkuji mnohokrát, pane předsedo, a velice děkuji eh, zpravodaji za velice komplexní vysvětlení eh, dokumentu, který nám předložil. Já bych si to chtěl nějak podívat na to ještě ve francouzštině, když ji špatně rozumím a podívám se pak na to a v předchozím svém životě jsem přednášel mezinárodní obchod a mimochodem jsem přednášel sociální odpovědnosti podniků. Vždycky mě šlo o to, aby tady byla rovnováha mezi pro a proti sociální odpovědnosti podniků. Něco z toho by se tady mohlo hodit. Myslím si, že je také užitečné podívat se zpět na celou eh, eh, minulost sociální odpovědnosti podniků. Vyplývá to z toho, že byl tady pocit, že multinárodní společnosti se ne nechovají dostatečně jako dobří občané ani ve vlastních, ani v hostitelských zemích. A na začátku mnoho podniků opravdu se chopilo této příležitosti sociální odpovědnosti podniků, ale pak se to obrazilo zpět, protože to bylo vidět jako korporátní PR, eh, jako vlastně kdyby to bylo eh, public relations a ty vlastně se chopily této sociální odpovědnosti podniků, takže pak se chtělo, aby se dělalo více. Zaprvé vlády říkali podniku musí musíte v téhle oblasti dělat více. A pak zase jakoby podniky se toho chopily až příliš, takže vlády řekly zase, my to chceme naspátek a my budeme nastavovat standardy a pak se dostáváme i k té dnešní diskusi. Myslím si, že bychom si také měli uvědomit, jaké jsou omezení sociální odpovědnosti podniků. E, právě teď e, v Dalmu se hovoří o spravedlivém obchodu, o sociální odpovědnosti podniků. Já jsem viděl v minulosti podnik, malé podnik, podniky, malé podnikatele v, eh, v Um, v rozvojových zemích, že je to někdy spíše poškozuje, když nejsou součástí velkých korporátních společností nebo velkých družstev, velkých eh, kooperativů. Pak někdy se tyto podniky stávají obětí diskriminace eh, v rámci právě značky spravedlivého obchodu. Takže musíme velice bedlivě eh, definovat, co to je. Zda to je opravdu všechno, co obsahuje spravedlivý obchod. Není to všechno tak černobílé cíle. My jsme v dalším stádii vývoje ve mnoha zemích Evropské unie a mnohé této země naopak teprve vyvíjejí tuto politiku. Dívám se na hodiny, nevím, jaký mám limit, to by mi pomohlo. Dobře, tak já vám mnohokrát děkuji, to jste velmi laskavý, ale myslím si, že si musíme uvědomit, že toto opravdu není černobílá záležitost. V minulosti jsme například dlouho se hovořili o dětské práci a, a když se budeme snažit se podívat na otázky právě dětské práce, tak někdy vlastně e, se děti vyhodí z práce, ale nemají alternativu. V některých vesnicích, v některých zemích e, prostě lidi starší 14 let jako jim si mizí. A to je potom nežádoucí e, důsledek a musíme se tím zabývat. Pak také se jedná o multinárodnostní společnosti fungující v Evropské unii na globální globálním trhu musí stále více konkurovat s čínskými a indickými multinárodnostními podniky. A tam někdy máme co dělat ze státy, které naopak u sebe netrvají na zásadách sociální odpovědnosti podniků. Pak podívejte se, co to je korupce, co já pokládám za korupci někde jinde. Já jsem například hovořil se svými studenty o tom, co to je korupce a oni mě říkali, že některé věci, které bereme jako samozřejmost na základě například jako jako je korporátní pohostinnost, eh, to vidí jako korupce. Tak co to je vlastně korupce? Musíme zase velice pečlivě definovat, jak to chápeme. A zároveň, když se díváme například na textilní obcho- eh, průmysl a místní dodavatele, někdy multinárodní společnosti sami neodpovídají za dodavatele. Evropský supermarket například, ten eh, se stáhl z Bangladeše, protože tam dodavatele trvale nedostávají dostávali požadavkům a pořád se jich ptali, nemohli jste udělat více, nemohli jste převzít to továrnu. Oni říkali, ne, o toho my tady nejsme, my jsme tady o toho, abychom zaměstnávali místní dodavatele, ale ti pořád eh, eh, porušovali naše pravidla a proto už je nebereme jako dodavatele a vlastně ta pracovní místa tím pádem jsou pryč. Našli jsme lepší dodavatele, kteří lépe vyhovují požadavkům, eh, které my zase musíme plnit. A také se jedná o velké multinárodnostní společnosti, které tato věc zajímá. Eh, zase některé jsou menší, takže jsou to věci, které my se musíme zabývat. Co se s tím stane? sociálně odpovědnost podniků vytváří to opravdu pracovní místa? Ano, pro, ve velkých podnicích to asi platí. Některé i nevládní organizace z toho dělají, vydělávají slušné eh, po, eh, peníze. Jedná se třeba o tvorbu center excelence, středisek excelence, ale myslím si, že nemá smysl říkat, že nikdo z Evropskou unii nekonkuruje. My máme 500 milionů obyvatel ale musíme se dívat i ven. A nesmíme také zapomínat, že část té diskusy mezi bývalými impérii, a já tady mám například knihu o britském a francouzském dávném impériu, už opravdu končím, už, ale, ale takže ta impéria začínala tím, že vlastně šířila určité praxe po celém světě. A myslím si, že si musíme mít dobré pozor, aby nás neviděli zase jako takováto impéria ve svém přístupu. Děkuji. Děkuji. Pokud eh, každý z nás eh, bude hovořit víc než pět minut, tak potom nebude mít čas pro další řečníky. Eh, dále za zelené pan Kado. Děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velice stručný. Pan zpravodaj to velice dobře a jasně vysvětlil a již ehm, zmínil celou řadu bodů, které jsou důležité pro tuto diskuzi. Ale o co vlastně jde v této zprávě? Musíme se podívat na to, jakým způsobem se od jistého dobrovolného systému můžeme dostat k systému, který bude závazný, který bude předepisovat určité sociální, ekologické standardy a samozřejmě také lidská práva. Máme eh, země, které se eh, snaží nějakým způsobem čelit globalizaci. Pak zde máme globální hráče s mezinárodními smlouvami, které mají k dispozici tyto smlouvy. Důležité je, abychom v rámci těch mezinárodních smluv vždy poukazovali na povinnosti podniků, které by byly čím dál tím závažnější. To by tedy byl z mé strany můj příspěvek a nyní zaguje Joe Higgins. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím eh, s eh, s tím základním postojem, který zde nastínil pan Dezie, ale myslím si, že jakýkoliv návrh, že eh, tato firmní zodpovědnost by měla být dobrovolnou volbou pro každou společnost, by znamenala, že celá tato diskuse nakonec eh, se vytratí do nenávratna. Myslím si, že vztahy mezi eh, evropskými společnosti a společnosti, které působí mimo Evropu, mají jediný cíl a to je maxim, maximování profitu, eh, zisku a pochopitelně firmní společnost eh, firmní eh, zodpovědnost je často v konfliktu s touto snahou o nejvyšší možný zisk. Pan Kaspary hovořil o některých drobných problémech, jejichž jsme byli svědky ve finanční sféře během několika posledních let. Myslím si, že jsme byli svědky naopak skutečně obrovských spekulací a získávání zisku pro velké finanční společnosti. Ehm, jednalo se někdy o velice prestižní i méně prestižní banky a cílem bylo zničit život, život bytí ehm, desítek milionů lidí na celém světě. Jinými slovy, tato myšlenka, že se můžeme spolehnout na tyto společnosti, že můžeme počítat s tím, že budou skutečně sociálně zodpovědné, to si myslím, že je pouhý sen. Uh, Eh, myslím si, eh, že Existují eh, multinadnárodní společnosti, hlavně v oblasti elektronického průmyslu, které skutečně vykořišťují dělníky v Číně. Chtěl bych vás odkázat na novou zprávu křesťanské společnosti v Irsku, která hovoří o manipulaci daňových systémů, kde zisky Eh, získané v Africe jsou deklarované eh, v evropských zemích, jako například Irsko, eh, které mají jiný daňový systém. A tím vlastně se ztrácejí obrovské finanční prostředky z veřejných fondů těchto afrických zemí. Tato zpráva se zabývala šesti africkými zeměmi, kde Irsko má programy eh, podpůrné a zjistili, že skutečně došlo ke ztrátě desítek milionů euro, protože eh, došlo zkrátka k těmto daňovým přesunům. Ve Vietnamu se jedná o 365 milionů eh, euro, tedy ztráty právě v důsledku manipulace daňových eh, záležitostí, kterých se dopouštějí nadnárodní společnosti. Skutečně si myslíte, že tyto společnosti dobrovolně se zbaví těchto zdrojů zisku? Pak někdo tady eh, hovořil o tom, že by spotřebitelé měli nést to břemeno tady eh, v Evropě, to znamená, že by mohli tyto věci ovlivňovat eh, svou kupní silu. Myslím si, že lidé, kteří skutečně tvrdě dřou, eh, mají sociální cítění, ale jestliže si půjdou koupit do obchodu nové šaty, tak pochopitelně, že nemůžeme od nich očekávat, že si mohou zjistit, že to, co si kupují, mělo někde za sebou práci dětí. Myslím si, že je potřeba tyto věci eh, mít na paměti. Musíme donutit, musíme přinutit nadnárodní společnosti, aby se chovaly eh, zodpovědně. Potřebujeme k tomu efektivní eh, odbory, aby fungovaly i v těch zemích, odkud pocházejí tyto věci. To jsou věci, které skutečně musí zajistit, aby nedocházelo k vykořišťování pracovníků v těchto zemích a to eh, souvisí s dalším velkým problémem a to je ochrana životního prostředí. Místní eh, organizace, eh, například v Latinské Americe, mají důkazy o tom, jakým způsobem se poškozuje životní prostředí. A myslím si, že potřebujeme mít mechanismy, které automaticky upozorní na problémy, které se okamžitě dostanou na povrch a dostanou se do středu pozornosti. Je potřeba tyto věci skutečně mít na paměti. Eh, musíme mít nástroje, eh, kterými budeme moci bojovat proti těmto obrovským mocným eh, společnostem. Myslím si, pane předsedo, že bychom měli mít na paměti, že neexistuje možnost, že by tyto společnosti skutečně dobrovolně na sebe tyto kroky vzaly. Děkuji. Děkuji. Niklo Rinaldi je další řečník. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný a nadnesu zde dvě otázky. Chtěla jsem poděkovat panu zpravodaji Harlemu Desírovi za jeho skvělou práci a za skvělý dokument, který vypracoval. Já chci hovořit o této doložce o sociální odpovědnosti, která má být zapracována do bilaterálních smluv. Jistě, to je něco, k čemu můžeme přistoupit, ale musíme být velice opatrní, aby se to nestalo jakýmsi dalším postihem pro evropské podniky, které jsou činné v Evropě, či které chtějí přesunout svou výrobu do třetích států. Tyto kontrolní mechanismy musí být tedy sladěny. A pokud jsem to správně pochopil, tam pak Pan zpravodaj řekl, že ty obě části, tedy Evropská unie a ta druhá strana, tedy ta země, se kterou je uzavírána dohoda o obchodu, že obě tyto strany jsou zodpovědné za realizaci, praktikování takovéto doložky. A tady je třeba, abychom se postarali o to, aby náš partner, se kterým uzavíráme dohodu, přistoupil k odpovídajícím opatřením, tedy by měla tedy stejná opatření vůči svým podnikům, jaká máme my vůči našim podnikům, protože jinak by zde přišly ke škodě evropské podniky. Například v příkladě, že doložka by byla, ale nebyla by realizována ve třetí zemi. A pak se máme ten rozdíl mezi tím označováním. To, ta ekologická značka a pak ty certifikační postupy. Já nevím, do jaké míry je to korektní, protože toto označování, tato etiketa je něco, co vyplývá z tohoto certifikačního postupu, takže já trochu nechápu ten rozdíl, protože já si myslím, že to jsou jakési dva stupně, dvě fáze, kterými se prochází. Co se týče mm, těch různých etiket, například udržitelný rozvoj, práce pro ekologii, sociální odpovědnost, solidarita, zde přece musíme zohlednit, že u některých z těchto značek se jedná o věci, kde například musí být placeny poplatky. A to oslabuje transparentnost a efektivnost. Protože takováto značka je propůjčována produktům pouze, když jsou zaplaceny poplatky. Takže je to jakýmsi zdrojem příjmů. A já si myslím, že je důležité zbavit podniky takovýchto nákladů. Například tak, aby mohli odepsat tyto náklady od daní. Nebo bychom mohli jakožto Evropa k celé věci přispět. Například komise by celou věc mohla zahrnout do rozpočtu a mohlo by to být vlastně rozšířeno i na podniky, které si chtějí nechat vystavit certifikát na svůj vlastní produkt. Mohl by zde být určitý seznam. Když Harlan Desir chce, aby v tom označování byla i sociální odpovědnost, tak se ptám, bude to mít stejnou hodnotu jako to, co již existuje. Jsou to vše iniciativy, které bychom měli upravit na evropské úrovni lépe a efektivněji, tak, aby opravdu odpovídající instituce je mohly uznat. Děkuji. William eh, Dartmouth za skupinu ICR, e bohužel Nemáme mikrofon. Není mikrofon, bohužel, mi řečník. Já se omlouvám, pravý řečník. Jak asi mnozí z vás ví, moje strana vždycky byla toho názoru, že naše národní zájmy by byly na tom lépe, kdybychom měli vlastní nezávislé zastoupení ve Světové obchodní organizaci a ne přes komisaře z Evropské unie. Ale nechme to stranám. Toto je situace, kterou jsme si nezvolili a jsme velice proti, ale nechceme, aby britský obchod trpěl tím, že někdo jiný tady prosazuje svůj politický program. Na osobní úrovni a samozřejmě samozřejmě eh, mohu hovořit i za naši stranu. Samozřejmě, že jsme pro eh, sociální odpovědnost podniků. Samozřejmě, že chceme, aby podniky se chovaly sociálně odpovědně, ale to znamená prakticky cokoliv, co si o tom kdo myslí. Máme už tady tři definice eh, od zpravodaje a já si jenom přeju, kdybych eh, lépe rozuměla francouzsky pak Catherine Belden, která bohužel tady není a samozřejmě i velice výmluvný Joe Higgins. A ti všichni nám dali tři různé definice, čili každý si do toho může dát, co chce. A jak nám se to jeví, pak je tady významné nebezpečí, že obchod bude trpět tím, že jiní se tady eh, ohřívají vlastní politickou polivčičku. A já bych jenom Kateřině řekl pro, do protokolu, Blede, že multinárodnostní společnosti mají lepší historii sociální odpovědnosti než podniky v těch dalších zemích. Jinými slovy, můžeme zjistit, že Některé, eh, někteří výrobci aut v Číně mají horší eh, podmínky pracovní než General Motors nebo dokonce než eh, ceřené společnosti General Motors někde jinde. Čili já se chci držet svého, ale myslím si, že jsme velice proti tomu, aby tady byl superstát Evropské unie, ale ještě více jsme proti koncepci evropského superstátu, který by využíval koncepci koncepci a zásady sociální odpovědnosti podniků eh, jako záminku pro extratoriální a kryptoimperialistické aspirace. Děkuji. vidím, že tady kolega přikivuje, takže evidentně souhlasí. Euh, Pane předsedo, celá krátce Eh, chtěla bych nejdříve poděkovat panu zpravodaji za kvalitu jeho dokumentu. A jak říkal již Janik Žado, je to opravdu velice dobře prezentováno v tom dokumentu, velice přehledně. Není to zpráva, která by věděla, viděla věci pouze černobíle, kde by byly pouze ti zlí a ti dobří. Není to něco, co by obžalovávalo pouze podniky, On tam má, hovoří o celé řadě pozitivních iniciativ, které povedou k zlepšování obchodních praktik. Co se týče jeho návrhu, tak si myslím, že velice správně říká, že potřebujeme právní základ, rovněž vnitrostátní právo a že je důležité jasně poukázat na to, že sociální odpovědnost není jakási morální záminka. Překladatelé poukazují na to, že v sálu je bohužel zapnuto příliš mnoho mikrofonů a to stěžuje porozumění řečníkovi. Nastoluje se zde otázka lidských práv a také otázka ochrany životního prostředí. To jsou zcela jistě důležité aspekty. Já jsem s velkým zájmem sledoval jakým způsobem ostatní kolegové obhajovali svůj vlastní názor. A jsem opravdu proto, abychom měli koherentní evropskou politiku na této oblasti. K této otázce se vedla i řada diskuzí a musím říci, že samozřejmě se jistě neschodneme na všech detailech, co se týče těch předpisů pro podniky, které se budou týkat sociální odpovědnosti. Jde samozřejmě také o to, o evropské spotřebitele a jejich dobrou pozici. A nejde pouze o to, abychom měli nízké ceny pro evropské spotřebitele. To nesmí být naším hlavním cílem. Na základě práce, kterou odvedu Hale Desir, musíme dále debatovat. Já jsem rád, že tato zpráva je zde a doufám, že získá podporu většiny. A důležité je opravdu je, abychom se této otázce i nadále věnovali tak, abychom mohli i na veřejnosti, aby existovala jakási veřejná diskuze o tomto problému. Já se obracím na komisi, má řečnická doba již uplynula. Eh, samozřejmě, že budete mít ještě možnost další se vyjádřit. Eh, poprosím Silvio Kochler eh, maximální stručnost v tomto prvním kolečku v naš diskuse. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji um, za tento pracovní dokument, který vypracoval kolega Desjery. Uvědomujeme si, že se jedná pouze o pracovní dokument, takže se těšíme na tu zprávu. V tomto okamžiku bych mu chtěl pouze poděkovat za to, že eh, máme eh, tento nástroj k dispozici, který schrnuje to, co již udělala rada, co udělala komise. Myslím si, že toto se objevuje už i Eh, v kapitolách o eh, obchodních dohodách. Máme konkrétní eh, zmínku. Chtěla bych říci, že v té dohodě s Kolumbií a s Peru máme také konkrétní upomínku toho, že je potřeba dodržovat zásady firmní zodpovědnosti. Chtěla bych, požádat eh, výbor o to, aby se zamyslel nad tím, co se dá v podstatě v této věci realizovat v oblasti budoucích obchodních dohod. Protože tyto obchodní dohody jsou mezi jednotlivými státy. Zde hovoříme eh, vlastně o tom, že se soustředíme na ty nadnárodní společnosti. Jinými slovy, klademe si otázku, jak bychom mohli vypracovat něco, co by bylo závazné pro nadnárodní společnosti a co by nebylo součástí těch mezinárodních obchodních dohod. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji, chtěl by pan Dezír něco na závěr říci. Ano, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat Evropské komisi. Eh, ona opravdu mi byla k dispozici v případných eh, přípravných fázích. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu a dále zástupcům DG pro zahraniční politiku, kteří mi poschytli odpovídající informace a dále děkuji panu Kasparimu a paní Salfi. Co se týče časového harmonogramu, já jsem k dispozici. Obě zprávy se mohou odvíjet dále paralelně. Kolegové ze sekretariátu jistě budou schopni náš kalendář takovým způsobem sladit, abychom mohli naše zprávy přijet, přijmout v dohledné době. Já bych chtěl um, také poděkovat všech kolegům, kteří se na tom podíleli a rozhodně se s nimi shodnu na tom, že potřebujeme opravdu energické a transparentní návrhy. Je to otázka veřejnosti, je to také otázka spotřebitelů, jaký postoj zaujmou k podnikům. I oni musí vyžadovat sociální odpovědnost. A to Samozřejmě není otázka pouze nějakých etiket nebo značek, nejde o to, aby se opravdu změnilo chování. Je tedy důležité, abychom eh, zjednodušili postup, jakým způsobem budeme kontrolovat dodržování předpisů v oblasti sociální odpovědnosti. A opravdu si také myslím, že sociální odpovědnost patří do těch eh, dohod o obchodu. Komise říkala, že to nebude jednoduché, jistě, ale musíme opravdu nutit podniky k tomu, aby převzali svou sociální odpovědnost. Samozřejmě, ze začátku jsou to pouze dobrovolné závazky, ale pokud se k něčemu takovému zavážou a nedo, e, nebudou to pak dodržovat, tak je to podvod. Je to podvod vůči státu, je to podvod vůči spotřebiteli. Na to je třeba jasně poukázat a je důležité přimět podniky k tomu, aby souhlasili s dodržováním takovýchto podmínek. Samozřejmě kolega jste zmínil, že každý to vidí jinak, každý má svou vlastní definici pojmu. Je sice pravda, že existují různé definice eh, toho, co to je vlastně firemní společenská zodpovědnost, ale proto eh, teď probíhají všechny tyto eh, diskuse mezi OSN, Evropskou unii, komisí a tak dále, tak abychom byli schopni přijmout určité společné principy, tak aby odrážely naše základní morální paradigma. Nakonec si uvědomíme, že eh, nucená práce nebo dětská práce nebo nerespektování eh, daňových povinností eh, ochrana životního prostředí, že to všechno je součást této společenské zodpovědnosti. Zatím tedy nemáme jakousi společnou definici tohoto pojmu. Potřebujeme určitou linii, kde bychom se shodli jakožto Evropská unie a její partneři a to je právě možné v rámci dohodách o obchodu. Zde je možné zcela jasně konkrétně vyjednat, na jakých pravidlech a kritériích se shodneme. A to platí i z mezinárodního hlediska. Nikdo nechce mít imperialistický stát, nechceme nikoho k ničemu nutit, nechceme eh, znovu kolonializovat naše partnery v rozvojových zemích. Jistě, eh, dříve to samozřejmě byly převážně kolonie, ale Tady jde o to, abychom opravdu měli vzájemný respekt, respekt mezi Evropskou unii a jejími partnery. A Tito partnerské země většinou podepsaly umluvy Mezinárodní organizace práce, ve kterých máme přesně jasné předpisy k tomu, jakým způsobem má být práce organizována. A tady jde o to, abychom kontrolovali, do jaké míry se to dodržuje. Eh, pan Higgins a další kolega jistě mají právo, když říkají, že zde je světový trh, který vytváří globální práva pro hospodářské subjekty. Jistě, Samozřejmě na mezinárodní úrovni nemáme tolik závazných předpisů, které bych se týkaly sociálních práv. Ale ono to není tak, že by ty předpisy neexistovaly. Ono je to spíš tak, že není možné je dobře prosadit. A pokud my chceme něco vylepšit, tak se musíme snažit o pokrok a musíme se snažit vlastně ty naše předpisy, které eh, se týkají obchodu, sladit s předpisy, které se týkají sociální odpovědnosti. A zde navazuji na kolegu Rinalnyho. Jde o dvě otázky. Jakým způsobem se vyhneme eh, eh, negativní dopadu na evropské firmy, pokud a druhá otázka, když se tedy náš partner zaváže k tomu dodržovat sociální odpovědnost, jakým způsobem to budeme kontrolovat? A samozřejmě je zde i ta otázka té značky, nějaké té té etikety, toho označování. Existují produkty, které mají mnoho spotřebitelů, některé mají menší trh, ale vždy je třeba dodržovat to, aby opravdu pravidla týkající se sociální odpovědnosti byla dodržována. Já bych chtěl ještě poděkovat eh, členům své frakce za podporu, které se mi dostalo a jak již říkal pan Kaspary, doufám, že se nám podaří dosáhnout uh, konsenzu a to nejen z hlediska procedurálního, ale samozřejmě hlavně z hlediska obsahu. Děkuji. Čekáme na mikrofon. Dovolte mi, abych připomněl zejména těm, kteří nebyli přítomni na začátku zasedání, že bod 9, výměna názoru s velvyslancem Spojených států v Evropské unie, byla odložena byl odložen na tři hodiny odpoledne. Tak prosím na to nezapomeňte. Přecházíme k bodu 10 a vzhledem k tomu, že jsme přetahli o více než 15 minut dobu, kterou jsem vyčlenil pro ten předchozí bod, pak eh, budu muset být přísnější, co se týče dodržování času při projednávání dalších bodů. Pod 10. Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem. Je to rozprava k návrhu zprávy. Zpravodajem je Metin Kazak z ALDE a je to věc, kterou se náš výbor v předchozím období nezabýval a proto eh, bylo jenom Eh, logické, aby obchodní hospodářské vztahy s tak důležitým partnerem, jakým Turecko je, byly předmětem zprávy z vlastní iniciativy na začátku tohoto volebního období, protože Turecko je jedno z těch, z jedné z celých nemálo zemí, které Eh, se kterou máme celní unii a o níž se uvažuje pro eventuální přistoupení. Proto teď požádám pana Metina Kazacha, Kazaka, aby předložil návrh zprávy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jak už pan Moreira řekl, úloha Turecka co se týče obchodních a hospodářských vztahů s Evropskou unii, je velice tradiční a velice významná. Nabídl, nabyla na dalším významu během posledních let. Souvisí to i se strategickým postavením Turecka a s tím, jaké vztahy má Evropská unie s touto zemí. Důležitým prvkem v těchto vztazích je celní unie z roku 1996. Tři státy v Evropě mají celní unii s Evropskou unii, ale z nich pouze Turecko je i kandidátskou zemí. Celní unie vedla samozřejmě k dalšímu rozvoji obchodních a hospodářských vztahů. A to zase vedlo k značné integraci trhu, co se týče volného pohybu zboží. Nový celní zákoník a generální systém preferencí také byly nedávno přijaty. Celní unie se vztahuje na všechny průmyslové výrobky a zpracované zemědělské výrobky. Statistiky jsou velice výmluvné. Díky celní unii dovozy tureckého zboží do Evropské unie staví Turecko na místo pátého největšího vývozce a sedmého největšího dovozce. A roční obrat dělá asi 200 miliard. 100 miliard. 100 miliard. Nicméně celní unie se nevztahuje na některé eh, zásadní eh, produkty, jako jsou zemědělské produkty a nebo na veřejné zakázky. Zemědělské produkty by se měly zahrnout do celní unie po revizi společné zemědělské politiky. Ohledně veřejných zakázek, pak eh, uchazeči z Tur- z Turecka pořád ještě mají 15% cenovou výhodu při eh, v procesu eh, veřejných nabídek, veřejných zakázek. Samozřejmě, že jsou tady i některé naléhavé problémy, které se týkají netarifních technických eh, překážek a protidumpingových opatření. Dodržování těchto opatření se musí také pečlivě zvažovat. Týká se to ochrany vnitřního trhu. Zda eh, jsou to opatření, která k tomu směřují nebo ne. Pak eh, jsou tady některé rozsudky Evropského soudního dvora, zejména se to týká eh, kauzy Soysal. A tady právě se setkáváme s hlavními námitkami ze strany Turecka slabiny prosazování ochrany eh, práv duševního vlastnictví a eh, ochrany před padělky. To všechno velice zneklidňuje i příslušné orgány v Evropské unii. Další postup tržní integrace by zajisté přispěl k dalšímu rozvoji vztahu s Tureckem. Vedlo by to k lepšímu mechanismu pro řešení sporů. Je třeba tedy znovu revidovat způsob, jak se v rámci celní unie rozhoduje. I když Někteří v této reformě vidí určitou alternativu vůči členství Turecka v Turecku, eh, v Evropské unii, pardon. Turecko eh, je členem Světové obchodní organizace od roku 1995. A když byla provedena revize politiky, pak to vedlo ke eh, kladnému hodnocení v mnoha směrech. A jsou tady ovšem ještě přežívající problémy týkající se eh, stoupajícího schodku a také překážek eh, v oblasti dovozu. Eh, Turecko je také zakládajícím partnerem takzvaného barcelonského procesu a je významným hráčem při vytváření euromediterální oblasti volného obchodu a také je tady celá síť jich, jich eh, v obcho, eh, eh, oblasti volného obchodu a Turecko také podepsalo celou řadu ob, um, dohod o volném obchodu na západním Balkáně. Německo už dlouhou dobu je velice významným obchodním partnerem Turecka. Nedávno ale toto vedoucí postavení převzalo Rusko. a je to zřejmě výsledek eh, turecké snahy diversifikovat politiku. Poli, eh, diversifikovat politiku. Ehm, významnými obchodními partnery jsou Rusko, Čína, eh, Spojené Arabské Emiráty, Spojené státy a Irán. Statistika ukazuje, že co se týče obchodní výměny mezi Tureckem a Evropskou unii, klesla na úkor ne, na, na úkor evropský ve prospěch, pardon, neevropských partnerů. Přímé eh, zahraniční investice jsou velice významným faktorem v obchodní a hospodářské politice Turecka. Ale jak už jsem říkal, padělané výrobky a nedostatečná ochrana eh, duševního vlastnictví jsou nadále problémem. Eh, v ro- byla tady už podniknuta celá řada významných opatření v posledních letech. Na závěr bych, pane předsedo, chtěl říci, že vztahy mezi Tureckem a mezi Evropskou unii dosáhly eh, velice pokročilého stádia. Celní unie je významným faktorem v těchto vztazích. Můžeme říci, že historie obchodu je velice pozitivní, ale je třeba celní unii dále zlepšovat prostřednictvím revize eh, existujícího mechanismu pro řešení sporů. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme skutečně trošku tlačeni časem, dovolte, abych hned zahájil diskusi, ale ještě jednou bych chtěl apelovat na řečníky, aby eh, zkrátili své příspěvky mm, maximálním způsobem. Eh, eh, nejprve bych chtěla slovo paní Haltrovo, která je stínovou zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná, jak jste mne o to poprosil. Chtěla bych říct, že zprávu velmi vítám a chtěla bych poděkovat panu zpravodajovi za jeho obsáhlou práci. Myslím si, že vypracoval velice hlubokou analýzu a vypracoval velice dobrou zprávu, která je velmi technická. To vítám. Je to tedy zpráva o roli Tulecka jakožto hospodářského partnera Evropské unie. Ehm, Turecko má jakožto určitou funkci jakožto most a to je právě správně ve zprávě obsaženo. Chci říci, že tato funkce, tato úloha mostu se také ukazuje na tom, že obchodní a hospodářské vztahy Tureksa, Turecka nejdou pouze směrem k Evropské unii, ne, zde je diverzifikace a to je určitě správná věc. Také pokroky u Turecka celé řadě různých oblastí jsou ve zprávě velice dobře popsány. To je určitě faktum, na tom třeba není nic měnit a vy to tam velice dobře konstatujete. Myslím si, že ovšem musíme upozornit na to, že práva duševního vlastnictví musí Turecko lépe chránit. Tak je to v Turecku, ale i v dalších zemích. A totiž v Turecku mají správné zákony, to je správná věc, ale bohužel často e, tyto zákony dobře neprosazují, neprovádí. A v tomto směru vypracují také odpovídající pozměňovací návrh. Jistě je obtížné e, ta celá věc. Turecko je v celní unii, my chceme mít s Tureckem celou řadu smluv a dohod, ale když budeme upřímní, tak Turecko je velice daleko od možného členství. A Turecko je ovšem kandidátskou zemí, takže to sebou nese problematiku toho, že je zde taková zvláštní úloha Turecka a je to určitým způsobem obtížné jak pro Turecko, tak pro Evropskou unii. Takže zde potřebujeme vždy jakási řešení šitá na míru Turecku. A poslední věc, pan zpravodaj se o tom zmiňuje, to je ta věc, že Turecko má speciální hospodářské a obchodní vztahy s Německem, které vždy byly velice obsáhlé. Minulý týden se odebrala do Turecka hospodářská delegace s panem ministrem Brüderlem a zde Eh, pokud odhlédneme od všech pozitivních aspektů, ty zde nemusíme opakovat, to máme vše ve zprávě. Takže pokud od toho odhlédneme, tak musíme říct, že zjistujeme, že zde nebyla vždy dobré provádění zákonu. Byla zde zde určitá své vole v tom, jak se zacházelo se zákony a na to právě ta delegace poukázala kritickým způsobem. A já si tedy myslím, že je důležité eh, zde dospět k jistému pokroku. Děkuji. Uh... Děkuji. Vzhledem k tomu, že eh, skutečně musíme tuto diskusi dokončit do 11 hodin, musím omezit dobu příspěvku na 2,5 minuty. Francesco, ujmete se slova. Děkuji, děkuji panu zpravedaji za eh, představení této velice vyrovnané a velice dohloubky jdoucí zprávy. Je jasné, že vztahy mezi Tureckem a Evropskou unii jsou mimořádně důležité. Hovořilo se zde o celní unii. A my si uvědomujeme, jak důležitý je obchod eh, s Tureckem a jak to má velký vliv také na geostrategické záležitosti. Vezmeme-li v úvahu vlastně pozici Turecka ve vztahu ke Středozemnímu moři a eh, dále na Kavkaz. Myslím si, že je zde určitý stupeň určité kontrarovnováhy je třeba si uvědomit, že na rozdíl od evropské populace, turecká populace je velice mladá. E, a Turecko se nachází v situaci, kdy e, musí zlepšit e, celou řadu oblastí. Jsou mezi nimi oblasti, kde i my musíme zlepšit podmínky, například ve finančním sektoru. Já se domnívám, že existuje obrovský potenciál, potenciál, jak, eh, který vyplývá jak z rozdíl mezi námi, tak mezi, z toho, jak budeme tyto věci propojovat. Myslím si, že celní Unie se týká řady oblastí, eh, včetně velice citlivých oblastí, jako jsou například veřejné eh, zakázky nebo ochrana duševního vlastnictví. Kromě toho zde existuje určité riziko protekcionismu, které by mohlo eh, eh, podkopat eh, ekonomickou spolupráci mezi Tureckem a námi. Přesto doufám, že budeme schopni dosáhnout dobrých výsledků v oblasti infrastruktury, energetiky, ochrany životního prostředí a také v oblasti servisních sítí. Čili já bych se soustředila právě na tyto oblasti. Myslím si, že bychom měli využít všech těch příležitostí, které máme a měli bychom minimalizovat všechny eh, záporné stránky našich vztahů. Myslím si, že bychom se měli pokusit o podporu vztahů mezi námi a Tureckem. Děkuji eh, jménem Zelených. já bych velice ráda poblahopřála zpravodaji eh, k této zprávě mám pouze několik eh, připomínek eh, k tomu, co dělá tuto zprávu velice zajímavou. A my jsme za to skutečně velice vděční. Myslím si, že eh, bychom si měli uvědomit, že Turecko se připravuje na členství v Evropské unii a z tohoto důvodu je potřeba, abychom se postarali o to, aby zde platila celá řada závazných standardů, hlavně v oblasti ochrany životního prostředí. To je potřeba potrhnout. Kromě eh, toho se objevují i určité problémy, které souvisejí s tou eh, celní unii. V současné době Eh, Turecko se nemůže eh, eh, zúčastnit jednání o dohodách o volném obchodu s dalšími zeměmi. To souvisí s tím závazným mechanismem, o kterém jste hovořili. Mě by zajímalo, jaký závazný mechanismus vy navrhujete. Já souhlasím s tím, že Turecko bude muset mít možnost nějakým způsobem se vyjadřovat k těm dohodám, protože podmínky stanovené těmito dohodami bude muset také dodržovat. Jestliže hovoříme o energetické politice, i v této oblasti bychom chtěli eh, zdůraznit potenciál eh, obnovitelných zdrojů, které má Turecko k dispozici. V této oblasti je potřeba udělat hodně, tak abychom tento potenciál využili. I tady bychom rádi předložili určité poznávací návrhy eh, týkající se určitých projektů které s touto oblastí souvisí to souvisí například eh, s takovými projekty, se kterými nesouhlasíme, jako jsou například projekty atomových elektráren v oblasti, kde hrozí eh, eh, zemětřesení. To jsou věci, které je potřeba veřejně kritizovat, protože to neodpovídá politice Evropské unie. Ehm, v anglické verzi Eh, eh, se hovoří o tom, že mnoho podnikatelek v Turecku nemá možnost využívat svého potenciálu, i když je potřeba říci, že i v této oblasti jsou ženy úspěšné, ale já si myslím, že eh, a to souvisí s těmi různými pojistkami práv v oblasti ochrany životního prostředí a dalších věcí, ale v zásadě s tou zprávou souhlasíme. Teď Michael. Eh, Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, význam Turecka jakožto hospodářského partnera Evropské unie je něco, o čem se zde již hovořilo. A samozřejmě, zejména v dobách takového toho hospodářského celosvětového napětí, si myslím, že Turecko je důležitým trhem, zejména pro nás, jakožto pro Evropskou unii. A na tomto místě bych se soustředil na jeden aspekt, který pro nás pravděpodobně v minulosti nebyl tak důležitý a kterým jsme se tolik nezabývali. Je to aspekt, který souvisí s určitými výsledky dohody, dohody o volném obchodu s Koreou. Tam totiž jsme viděli, že určité problémy jsou otevřené. Když se podíváme na na tu dohodu o volném obchodu s Koreou, která, pokud ji uzavřeme, bude mít do, dopady na další partnery, dlouholeté partnery, které se na této dohodě nepodílí, tak zde vystává otázka, zda produkty, které v podstatě půjdou z Turecka před EU do Jižní Koreji, tak eh, je to určitá problematická věc, protože jakým způsobem je zde důležité soustředit na to, jakým způsobem bychom tady mohli takovéto země jako Turecko zapojit i do našich eh, mezinárodních eh, doho. Takže jsou to opravdu složité právní otázky, ale měli bychom se opravdu soustředit na nějaké dobré řešení pro všechny strany. Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedo. Zprávu pana Kazaka jsem si velice dobře přečetl a e, opravdu e, e, vychází z neoliberálního a pravicového horizontu a opravdu návrh na řešení, které by znamenalo jaksi úplné uvolnění obchodu, Říká se tady, že veřejné služby a veřejné zakázky by se měly otevřít vůči samozřejmě evropským největším korporátním společnostem. Nevím, jestli si všichni uvědomujete, k jakým výsledkům vede takováto v podstatě privatizace a zdroje v tomto případě v Turecku, které by šly potom do veřejných služeb na pomoc lidem, pro něž se poskytují veřejné služby, pak tedy značný podíl z toho by se teď přesunul do zisku eh, zahraničních mnohonárodnostních společností. Pan Kazach lituje toho, že zahraniční investice v HDP jsou nízké a volá po strukturálních a institucionálních reformách, aby se vytvořilo prostředí vhodné pro investice. Myslím si, že tisíce bývalých eh, pracovníků, tak to byla bývalá tabáková a společnost, společnost pro výrobu alkoholických nápojů, nápojů by se jistě k tomu chtěli hodně vyjádřit, protože právě tito pracovníci se stali oběťmi takovýchto strukturálních reform a privatizace, kdy celé tisíce pracovníků přišly o místa. Eh, v bodu 19 eh, návrhu usnesení Eh, byl bych rád, kdyby mi to trošku pan Kazak vysvětlil, protože eh, tady se hovoří o eh, vyšetření toho, proč vlastně Turecko diversifikuje obchod do jiných obchod a říká se to, jak se znechutí, že Evropská unie, unie teď už nemá veškerý ten biznis s Tureckem. A já opravdu jsem zmaten a nevím, proč požaduje abychom zasahovali do patřičného fungování celní unie. A proč to poškozuje ekonomické zájmy jak Turecka, tak Evropské unie. Co to má znamenat? Eh, neměli bychom posuzovat i eh, eh, lidská práva a, obchodní, a občanská práva. Je tady spousta problémů s občanskými a lidskými právami v Turecku. A tady se říká, že bychom vlastně měli předtím zavírat oči ve prospěch toho, aby se nadále dosahovaly zisky ze strany evropských společností. Dobře, tak tady to ukončím. Pan Dartmouth. Eh, Velice stručně, pane předsedo pod číslem čtyři se říká, že Turecko má mladou a dynamickou eh, populaci. To je málo, protože turecká populace roste momentálně 1,3 v roce 2010, tam bude 107 milionů obyvatel, v roce 2050 to bude 130 eh, milionů a bude to už více než 130 milionů, když to takhle poroste dál. A je, tato zpráva ukazuje vlastně, Vlastně, eh, že eh, Turecko teď je členem eh, celní unie a dobře se daří obchodu mezi Tureckem a Evropské unie. Vlastně vy si myslíte, že až moc dobře z určitého pohledu tak vlastně eh, se nic neříká o tom, co by vedlo k té sociální dislokaci, kdyby Turecko se stalo členem Evropské unie. Ale eh, vy, kteří si přejete, aby Turecko vstoupilo do Evropské unie, se můžete radovat. V britském kontextu ovšem konzervativní strana, lejbristická strana, liberální demokrati a dokonce i britští zelení, všichni jsou proto, aby se Turecko stalo členem Evropské unie bez ohledu na tu velkou dislokaci přemístování, co by bylo důsledkem velice podstatných přemístování obyvatel. Takže tato zpráva právě ukazuje, že ano, volný pohyb produktů, obchodu, služeb, ale vůbec se tady nic neříká ve prospěch volného pohybu lidí, což by bylo eh, výsledkem členství Turecka v Evropské unii. Komise. Teď komise. Pan Alceláne, máte dvě minuty, pane Alceláne. Kdo, kdo tedy bude hovořit eh, jménem komise? Děkuji, děkuji, já jsem to. Já bych tomu chtěl eh, přidat několik předběžných eh, připomínek. Nejprve bych chtěl říci, že velice vítáme tuto zprávu, chtěli bychom zpravodaj za ní poděkovat. Pan předseda prosil, aby eh, hovořil zástupce komise blíže k mikrofonu. Ještě jednou opakuje, děkujeme za tuto zprávu panu zpravodaji kterou vítáme z globálního hlediska, můžeme říci, že eh, ta zpráva nám připadá dobře vyrovnaná, týká se celé řady velice zajímavých otázek. Um, otázek, eh, které například souvisejí s neimplementací nebo eh, špatnou implementací některých ustanovení ehm, celní unie, což může vést k určitým obchodním překážkám. E, Zmínil se také o otázkách a oblastech, které bude potřeba zlepšit nebo aktualizovat tak, aby skutečně vznikl modernější a lépe fungující rámec. E, pochopitelně že jsme ochotni e, dát určité další eh, vstupní informace a vstupní data, poskytnout je pro tuto zprávu. Na závěr bych chtěl říct, že se velice těšíme, až obdržíme eh, závěrečnou eh, verzi této zprávy a také se těšíme na to, co bude následovat ze strany tureckých úřadů, jakým způsobem přistoupí k této zprávě, protože zpráva obsahuje celou řadu bodů, tedy alespoň ten návrh této zprávy obsahuje řadu bodů, které eh, musí být z hlediska tureckých úřadů mimořádně důležité. Děkuji, děkuji, eh, má eh, Martin, Martin Kazak. Ještě několik poznámek na závěr. Ano, já bych velice stručně rád na to reagoval. Zaprvé bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili k tomuto návrhu zprávy, který souvisí s obchodními a hospodářskými Eh, styky s Tureckem. Vyslechl jsem si eh, některé mimořádně cenné připomínky <clears throat> také eh, mám pocit, že někdo vyjádřil svůj eh, úmysl předložit k těmto věcem eh, pozměňující návrhy. Tímto způsobem se tato zpráva stane skutečně zprávou komplexní, která se bude věnovat celé řady oblastí a problémů, které s ní souvisejí. Chtěl bych reagovat na to, co řekli zástupci OPP. Ano, tato otázka Eh, ochrany životního, eh, duševního vlastnictví je věc mimořádně důležitá. Zpráva se o ní zmiňuje na několika místech, protože <clears throat> to souvisí také se snížením přímých eh, investic v evropských společností do Turecka. <clears throat> Chtěl bych poděkovat všem <clears throat> kteří přispěli k tomu, a abych lépe mohl zpracovat celou tu otázku celní unie. Eh, jeden kolega se zmínil o otázce eh, zvýšení eh, počtu obchodních dohod je pravda, že e, Turecko je součástí celní unie, ale není členem Evropské unie a to znamená, že situace, která souvisí s implementací těchto obchodních dohod, je často pro Turecko velice obtížná. E, vytváří určitou nerovnováhu, e, co se týče vztahu s dalšími zeměmi. Je potřeba ale v této souvislosti říci, a tady souvisím s paní Kelmem, Eh, a sice, že eh, obnovitelné energetické zdroje jsou mimořádně bohaté a měli bychom se obrátit na Turecko eh, s tím, že by mělo zintenzivnit své snahy využívat právě těchto obnovitelných zdrojů. Co se týče toho, co řekl pan Higgins a pan Dathmus, já bych chtěl říci, že je pravda, že Eh, Turecko je země, která se rozvíjí mimořádně dynamicky, což souvisí eh, s tím, že eh, v Turecku existuje obrovské množství velice dynamické, velice energetické, energii nabité populace. Myslím si, že to všechno by mohlo ehm, být pozitivní pro země, které se snaží řešit současnou hospodářskou krizi. Na druhé straně bych chtěl říci, že volný pohyb zboží, služeb a také lidí ehm, ehm, zlepší ehm, vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a pochopitelně jsem ochoten diskutovat o těchto věcech s kýmkoliv, kdo má zájem zlepšit tento návrh zprávy. Děkuji. Děkuji. Eh, chtěl bych udělat jednu opravu. Eh, termín eh, před pozměňovací návrhy můžete předkládat do 7. června do 5 hodin odpoledne. Teď přejdeme k bodu 14. Stále ještě máme dva body na programu před zahájením schůze koordinátorů, která by měla začít ve 12 hodin, takže musíme velice být přísní. Bod 14, který se týká oplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Jak víte, Evropská unie se zúčastní příprav eh, některých těchto pravidel eh, týkajících se vývozních úvěrů Eh, tato jednání skončila v rámci OECD a eh, některé věci byly již na základě rozhodnutí Rady převedeny do eh, legislativy Evropské unie aplikujeme zde běžnou eh, legislativní, běžný legislativní postup. Spravodajem je pan Žado. Náš výbor je zodpovědný výbor, takže dovolte, abych rovnou předal slovo Janiky Žado, který nás seznámí se svým eh, pohledem na tuto otázku. Děkuji, pane předsedo. po sociální a ekologické odpovědnosti a po vztazích, obchodních vztazích s turistkem, je jistě dobré, že se dostáváme k trochu jednoduššímu tématu. A tedy návrh komise a nařízení rady, které se týkají pravidel pro státem podporované vývozní úvěry. Jak jste správně řekl, pane předsedo, je toto téma, které mě připadá začátku velice jednoduché, přitom má pouze dva body odůvodnění, tři články a potom ovšem dlouhou přílohu. Tak toto téma, která se zdá na první pohled tak jednoduché, vede ovšem k velice komplikovaným otázkám a jistě to povede i k e, obtížným diskuzím, které my jakožto výbor budeme muset vést. Lisabonská smlouva nás jakožto parlament učinila spoluzákonodárcem a my musíme dostat naší odpovědnosti. Chtěl bych říci, že to není neutrální věc, je to zcela jednoznačně naše příslušnost. Toto téma souvisí se s dohodami s VTO a v rámci dohod VTO a celé Světové obchodní organizace Nyní slýcháme, že státní pomoc v této oblasti možná je, pokud se členské státy budou držet těch základních pokynů organizace OECD. Toto nám tedy nyní umožňuje z právního hlediska upravit agentury pro vývozní úvěry a také je podpořit. Tyto agentury využívají veřejné prostředky. K tomu ještě bude předložen pracovní dokument. Důležité je, v jakém rámci pracujeme. Nyní jsme v době, kdy máme jakousi úvěrovou krizi. Tato krize vede k tomu, že agentury, které se vědomí vývozním um, úvěrům, mají v Evropě důležitou úlohu. A to jak tedy z kontextu evropského, tak v kontextu mezinárodního obchodu. Pak zde ještě jedna oblast, která se týká krátkodobých úvěrů, které mají kratší lhůtu splatnosti než dva roky. Na tomto poli jsou agentury velice aktivní a my vidíme, že Evropská komise v prosinci 2008 schválila společenský komunitární rámec, v rámci kterého Eh, rozšiřuje a ulehčuje přístup k takovýmto úvěrům. Jde o 2 miliardy eur, promiňte, řečnička opravuje o více miliard eur a agentury pro vězní úvěry jsou opravdu velice činné na tomto poli. A nyní si musíme uvědomit, že toto má ovšem i dopady na státní rozpočet, protože pokud nějaký dlužník nesplatí svůj úvěr, tak samozřejmě jde to potom ze státních peněz. V době krize v dnešní době máme čím více, čím dál tím více problémových úvěrů. A proto je důležité si dobře rozmyslet, kde bude stát, kam bude stát investovat a jakým způsobem bude kompenzovat právě nesplácené úvěry. Z toho vyplývá celá řada dalších otázek a proto je důležité, aby komise byla velice dobře připravena. V rámci současné úvěrové krize se musíme samozřejmě postarat o to, aby na evropské úrovni tyto aktivity byly i nadále provozovány. Je tedy třeba zajistit financování, ale zároveň je třeba si pojistit, aby kredity byly opravdu skutečně spláceny. Pokud se tomu vědujeme, tak zjišťujeme, že je velice ob- obtížné dostat údaje o projektech, které v současné době financují evropské agentury pro vývozní úrovni úvěry. Proto se ptám komise, jste toho mínění, že ty požadavky na finanční informace z roku 2005 dostačují tak, abychom mohli přeskoumat to, zda byly finanční transakce agentur pro vývozní úrovni úvěry dostatečně solidní. Dále jste toho mínění nyní ve finanční krizi a v, do, ta, v, to, v případě, že máme tolik nesplácených úvěrů, jste toho názoru, že by bylo třeba zostřit požadavky na poskytování takovýchto informací. Například by bylo možné že by Evropský parlament požadoval každoročně od komise zprávu o aktivitách evropských agentur pro vývozní úvěry. Protože zde máme evropský právní rámec, pomocí kterého jsou eh, regulovány aktivity agentur pro vývozní úvěry. Je tedy důležité, aby toto vešlo v parlamentu a v komisi ve lepší známost další dvě otázky. Právě nyní, v současné finančně hospodářské krizi, vystává otázka spravedlivé či nekalé hospodářské soutěže. A to se týká právě těchto agentur pro vývozní úvěry. Zjišťujeme, že zde máme velkou hospodářskou soutěž, velkou konkurenci mezi národními agenturami pro vývozní úvěry z tohoto pohledu bychom si mohli tedy položit otázku, jak bezpečné jsou záruky, které zde existují. Pak zde máme otázku prémií, bonusů, které se vyplácejí za záruky, které poskytují tyto agentury pro vývozní úvěry. A zde další otázka, to je otázka jakým způsobem konkrétně tyto agentury pracují. Je vidět, že přebírají rizika, které by trh nikdy nepřevzal, nebo by je převzal jenom eh, za podmínky velice vysokých prémií. Proto je tedy pro nás velice obtížné pochopit, jakým způsobem vyhodnocují agentury pro vývozní úvěry rizika. Dále se chci zeptat komise, zda je jí známo, jakým způsobem se liší vyhodnocení rizik v jednotlivých agenturách. A dále, jakým způsobem se zahlodňují ekologická rizika, společenská rizika a tak dále. Je třeba mít přísnější požadavky v rámci vyhodnocování rizik? tak abychom i v rámci Evropské unii se vyhli jakési konkurenci v rámci vyhodnocování rizik. A dále chci říci, že je důležité, abychom podporovali naše vývozce na světovém trhu, to jistě ano, ale zároveň musíme zohlednit to, že je třeba to sladit s našimi požadavky na udržitelnost s našimi požadavky na splňování z těch sociálních požad kritérií. To vše by mělo být zohledněno v této zprávě. Jistě je pravda, že vývozní úvěry jsou poskytovány pro jisté projekty, například pro důlní projekty, které jsou velice problematické, protože když nyní financujeme například um, námořní platformu, kde se těží ropa, tak je jistě třeba myslet na ekologická rizika. A samozřejmě pak existují i země, kde pokud se do nich investuje, tak je to ožehové z politického hlediska. Tyto projekty je třeba tedy všechny ověřit, proskoumat Další problematická věc, určité rozvojové země, kde například třetina státních dluhů souvisí s těmito zárukami. A na závěr bych rád řekl, že úprava OECD je v podstatě jakýmsi přátelským spolkem, protože to není závazné. To tedy není pouze otázka legitimity po Lisabonské smlouvě, je to také otázka naší odpovědnosti. A zde je důležité, že se musíme postarat o to, abychom lépe chápali, jakým způsobem vývozní agentury pro vývozní úvěry fungují. Například, jaké banky dostanou záruky od takovéto agentury. Dále, jakým způsobem to musí být zajištěno vlastním kapitálem banky. Při provádění těchto ustanovení OECD v komunitárních právu by tam mohla Evropská unie právě zapracovat i další kritéria, protože to je otázka naší odpovědnosti. My se musíme tohoto tématu ujmout a musíme se mu pečlivě věnovat. nedávno budeme mít k dispozici pracovní dokument a opravdu my se musíme postarat, abychom do toho eh, zapracovali lepší evropskou dimenzi. Náš zpravodaj tady položil několik otázek, proto bych eh, požádal potom zástupce komise a také eh, máme možnost ještě dát slovo ostatním Delega- eh, členům ovšem, eh, my máme schůzi koordinátorů v 11.30, opravuje se a krom toho máme ještě další důležité věci, proto bych vás velice prosil o maximální stručnost a zase zapnu hodiny. Budu velice stručný. Chtěla bych pojehovat panu zpravodaji za informace, které nám poskytl. Jistě až budeme mít na stole odpovědějící podměňovací návrhy, tak budeme znovu diskutovat. Ale chci říct, že všechny ty věci, které by si pan zpravodaj přál, o kterých hovořil, tak to by nás, nám nemělo bránit k tomu, abychom se zamysleli nad tím, zda by příliš velké požadavky v podstatě nevedly k tomu, že budeme mít přesně opačný výsledek, než jaký si přejeme. Něk. Celá řada zemí vůbec nemá žádná kritéria, které se týkají vývozních úvěrů, například Číňané. A když my budeme mít příliš vysoké požadavky, příliš velká kritéria, tak vlastně to nebezpečí, že na naše podniky se vůbec nedostane, tady bude veliké a tímto způsobem vlastně naše podniky nebudou schopné konkurovat podniku ze zemí, kde žádné standardy neexistují. Takže z tohoto důvodu bych byl rád, kdyby si pan zpravodaj tuto věc ještě intenzivně rozmyslel. Tedy toto nebezpečí, že pokud ty požadavky budou příliš vysoké, že to přesně povede k opačnému efektu, než který zamýšlíme. Vzhledem k tomu, že nikdo jiný se nehlásí, dávám slovo komisi. Bylo to sice mnoho dotazů, ale nemohu vám poskytnout víc než tři minuty. Pan Redony. Eh, nejprve dovolte zdůraznit, že eh, velice sdílíme analýzu zpravodaje ohledně problému a um, ohledně této celé záležitosti eh, vývozními úvěry, protože se nejedná čistě o technickou záležitost. Pak je konkrétní věc a to je třeba rovněž zdůraznit. Týká se to evropské dimenze, ale my momentálně nemáme evropskou um, agenturu pro vývozní úvěry. Máme 23 národních takovýchto agentur, tudíž je na každém členském státu, aby se rozhodl, zda si přeje nebo nepřeje poskytovat takovéto vývozní úvěry. Na evropské úrovni máme pouze koordinační úrohu a Samozřejmě také máme prosazovat transparenci v rámci této koordinující funkce, ale je na každé eh, národní agentuře na základě národního mandátu, aby se tím zabývala, aby prosazovala veřejnou transparentnost. Ochotně se zúčastníme dialogu s parlamentem k této záležitosti. A Rozhodně jsme otevřeni vůči námětům z vaší strany. Ohledně hospodářské soutěže. Tady je to jistě velmi důležitá věc a tady už dané uspořádání sleduje i záměr určité disciplíny. A uznává to i Světová obchodní organizace Můžeme to použít i jako referenci, jako odkaz na standardy eh, v jednáních s těmi, kdo nejsou účastníky, ale jsou s nimi někdy velké problémy, konkrétně s Čínou. A to je pořád velký problém, který se snažíme nějak řešit. Co se týče rozdílných rizik, Klasifikace, kterou použil eh, zpravodaj, je velice na místě. Myslím, tím je tady obchodní eh, a pojišťovací riziko a to se řeší v technické části tohoto uspořádání. Je tady klasifikace eh, rizik jednotlivých zemí, pak také tady podle soukromých kupujících se řeší riziko a pak je tady sociální a ekologická dimenze. Tady musíme zdůraznit, že OECD používá také další další rozdílný nástroj. Jsou to doporučení k vývozním úvěrům a ta se dohadují na jiných fórech a na základě jiných postupů eh, existují doporučení pro životní prostředí, co se týká, která se pokrývají také sociální dimenze a lidská práva a také trvalé udržitelné půjčování a protikorupční záležitosti. Takže minimálně formálně nástroje existují, ale vždycky jsme ochotni posoudit jakýkoliv návrh, jak bychom mohli dále přispět k jejich vyšší efektivitě a e, k tomu, aby lépe odpovídali standardům, které my chceme prosazovat. Dovolte mi, abych dodal ještě formální poznámku. My jsme zcela úmyslně e, tady ponechali tento návrh bytě poněkud starý Vidíte, že Naposledy eh, rada přijala rozhodnutí, která se týká transformace OECD do zákonu Evropské unie. Bylo to v roce 2002. A ten návrh, který máme teď na stole, eh, pochází z roku 2006. Já vám nedokážu odpovědět, proč to radě trvalo tak dlouho. Ale my bychom si velmi přáli, aby se to schválilo a přetvořilo do evropské legislativy co nejrychleji. Jak se správně řekl zpravodaj, je to velice důležité, protože je to spojené také s některými aspekty Světové obchodní organizace, co bychom měli mít v evropské legislativě. A druhá formální poznámka se týká následující věci mechanismy evropské legislativy fungují daleko pomaleji, než jak se přijímají um, dohody v rámci OECD. Takže v minulosti jsme pořád eh, byli pozadu co do rychlosti. Pořád jsme jenom byli v závěsu rozhodování v OECD. A byli bychom velice rádi, kdyby byla možnost, možná nejprve na neformální úrovni se spravodajem a technickými pracovníky, jak se dohodnout na nějakém speciálním mechanismu, abychom v budoucnosti mohli tuto složku řešit rychleji. Děkuji, eh, skutečně už eh, jsme strašně spožděni. Má ještě někdo, eh, pan zpravodaj, možná něco na závěr? Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také komisi, také bych chtěl poděkovat panu Kasparimu. Myslím si, že ta diskuse je ještě před námi a já e, vám předám pracovní e, dokument, který doufám umožní všem zúčastnit se těchto diskusí. Eh, myslím si, že i my máme určité obavy, podobné jako pan Kasper, jde nám o to, abychom zajistili skutečně spravedlivou hospodářskou soutěž s Čínou. Vy jste se zmínil o Číně. Co můžeme říct Číňanům, když vůbec nevíme ani, co se děje tady v Evropě? Myslím si, že musíme skutečně lépe pochopit tyto věci na úrovni evropské, musíme také nějakým způsobem lépe koordinovat uh, to, jakým způsobem tyto věci fungují a jak vnímáme toto fungování, tak abychom chápali to, jakým způsobem je poskytována podpora, tak abychom mohli bojovat proti deformované hospodářské soutěži e, ve vztahu s Čínou. Jinými slovy, nejprve musíme lépe pochopit to, co se děje tady v Evropě, tak, abychom také mohli zlepšit svůj přístup k této věci s obchodními partnery. 13. a 14. Eh, července se eh, vrátíme eh, k této otázce. Před námi je teď ještě důležitá, důležitý bod, dvoustraná ochranná doložka v obchodní dohodě mezi Evropskou unii a Koreou. K tomu jsme měli dvě výměny názorů, takže to není nová problematika. A proto dovolte, abych přímo dal slovo panu Pablo Zalba Bidegenu z EPP. Děkuji, pane předsedo. Kolegas, hoy examinamos mi proyecto de ještě jednou děkuji, milí kolegové. Dnes eh, se jedná o návrh, eh, o společný návrh parlamentu a rady o provádění dvoustranné ochrany doložky v obchodní dohodě mezi Evropskou unii a Koreou. Aby to mohlo vstoupit v platnost, musí být tato ochranná doložka převedena do evropského práva a to není pouze otázka procesu, té procedury, ale jde také o to, že je třeba přesně stanovit práva smluvních stran. Eh, kompetence jurisdikce k tomuto bodu eh, souvisí s různými aspekty této ochranné doložky. Je důležité zmínit důležité elementy, které jsou již obsaženy v dohodě a samozřejmě tam nemůžou být žádná opatření, která budou v rozporu s duchem dohody. Například nesmíme pozměnit, jaká ochranná opatření jsou přípustná a která ne. Stejně tak nesmíme změnit délku ochranných opatření či délku toho, kdy je možno se obvolávat na tuto ochranou doložku. Nám jde o účinnou doložku, které bude, bude možné dobře provádět a aplikovat. Tato doložka musí být nástrojem, které je možné aplikovat tak, aby se, jsme se vyhnuli eh, velice závažným a negativním doba, dopadům a musíme dát také průmysl možnost mít čas k tomu se připůsobit novým pravidlům hry. K těm eh, jednotlivým lhutám. Máme zde ten vyšetřovací proces, to je pozměňovací návrh 14. Zde máme maximálně 200 dní a to v souhlasu s dobou uplatňování provizorních opatření. Tímto způsobem chceme tedy eh, zmírnit eh, dopady na průmysl. Jde o to, abychom přeskoumali situaci s ohledem na jednu konkrétní zemi. Pak zde máme různé pozměňovací návrhy 20 a 21. Ty se týkají počátku kdy tedy má docházet k tomu šetření. Pak pozměňovací návrh číslo 7. Zde chceme zavést možnost ochranných opatření ve výjimečných případech i na regionální úrovni. Samozřejmě pouze v tom případě, že nebude zásah do vnitřního trhu. Členské státy se ovšem totiž velice, mezi členskými státy jsou totiž velké rozdíly a jejich průmysl může být samozřejmě velice různým způsobem ovlivněn tím, když eh, vejde v platnost dohoda s Choreou. Je důležité, aby různá průmyslová odvětví, na které to má největší dopad, aby takováto odvětví mohla i na regionální úrovni zavést ochranná opatření tak, aby se mohla chránit. To je také otázka přiměřenosti doložky. Jde o velmi velký trh, který se nyní otevírá ehm, korejskému vývozu. A tuto ochranou doložku je možné tedy zavést pro, určitý krátkou, pro určitou krátkou dobu, tedy 10 let po odstranění cel. Pak zde máme pozměňovací návrh číslo 9, kde navrhujeme, jakožto, aby komise a parlament z, mohli zahájit vyšetřovací proces a zavést předběžná opatření. Tak, aby měli výsledky analýzy co nejdříve. Poslanecí 24, tam se jedná o zavedení eh, určité webové platformy, kde, možné, kde bude možné, možno docházet k výměně veškerých informací, které má komise k dispozici, tedy pokud ty informace nebudou důvěrné povahy. Tato platforma bude tedy vždy aktualizována těmi nejnovějšími informacemi, které vyvinou, vyplynou z těch šetření v rámci ochranné doložky zále. Musíme eh, přes, přísněji nadefinovat eh, pojem důkazní materiál. Poznávací návrhy 9 a 15 přinášejí novou jistotu pro průmysl, kterého se to týká. A to celé se opírá o faktory, které budou zjištěny, zjištěny při uplatňování nařízení. Tímto způsobem bude možné přesně analyzovat škodu. A další oblast, o které hovoříme, je monitoring, tedy dohled a zajišťovací opatření. Jasně říkáme, že komise musí provádět velice pečlivý dohled, monitoring a to již od prvního dne, kdy smlouva vstoupí v platnost. Je vždy třeba velice analyzovat, jaké exporty a importy jsou mezi Evropskou unii a Koreou a je třeba se velice soustředit právě na odvětví, která tímto budou zejména ovlivněna. Pak máme poznací návrh číslo 17 a zde eh, si myslím, že je nutné zavést eh, odpovědající mechanismus, který povede k tomu, že pokud nějak ta evropské odvětví bude velice znevýhodněno, aby zde se mohly i hned uplatnit ochranná opatření. Pak zde máme poznávací návrh číslo 28. Zde říkáme, že komise musí veškeré svá, veškerá svá rozhodnutí odpovědajícím způsobem také ospravedlnit. Ať jsou to již opat- rozhodnutí, která povedou k opatřením, či k tomu, že opatření se zruší. Parlament a rada mohou během jednoho měsíce považ- požadovat, aby komise navštívila odpovědající výbor rady či parlamentu a zde zdůvodnila, jakým způsobem dospěla ke svému rozhodnutí v rámci ochranné doložky či eh, v rámci eh, duty drawback. Zde musíme říct, že duty drawback je velice důležitý aspekt této dohody a my jsme byli velice rádi, když jsme viděli, že se k tomu vyjádří i různí zástupci zainteresovaných stran například i zástupci občanské společnosti a nevládních organizací. Pak zde máme pozměňovací návrh číslo 23. Přáli bychom si, aby byla zavedena různá kritéria pro uplatňování článku 14 protokolu, které se díkají opatření o původu, tak abychom zajistili správné fungování těchto ustanovení a zároveň abychom zajistili dobrou spolupráci a dobrou výměnu informací mezi jednotlivými aktéry. Dále a nyní hovořím o komitologii. Toto nařízení bylo předloženo parlamentu a radě v době, kdy nástroje pro uplatňování kompetencí v článku 91 se vlastně spadly do procesu, který ještě nebyl zahájen. Ovšem tento proces je důležitý, protože je důležité, abychom eh, dospěli k rozhodnutí, která budou uplatňována. Společná obchodní politika je to totiž ve výhradné odpovědnosti společenství. Ta ochranná doložka ale souvislí s hospodářskými rozvodem a proto není možné, aby členské státy eh, vlastně eh, postupovaly proti rozhodnutí komise. Dámy a pánové, já doufám, že jsem vám vysvětlil eh, užitečnost pozměňovacích návrhů. Tu zprávu zde máme jich několik týdnů. Já jsem již s několika kolegy spolupracoval a hovořili jsme o určitých aspektech, které by možná mohly být sporné. Doufám, že se nám podaří shodnout na opatřeních, která jsou nutná. Je to velice důležitá věc. Já jsem vždy ochoten si vyslechnout veškeré vaše podněty, abychom dosáhli našeho společného cíle, tedy ochranné doložky, která bude opravdu dobře fungovat. Děkuji. Dobře, tak zahajujeme i diskusi. První, kdo požádal o slovo, je David Martins, SAD. Víte, eh, my už jsme přečerpali čas, který jsme měli, eh, takže skutečně mi nezbývá, než omezit váš čas na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Hovořím eh, zde jménem stínového zpravodaje, který bohužel nemohl přijít do tohoto výboru. A proto dovolte, abych telegrafickým způsobem se pokusil eh, reagovat. Eh, souhlasím se spravodajem, skutečně chceme mít dobrou, rozumnou dvoustranou ochranou doložku, podporujeme eh, jeho názor, že by se to mělo že mm, pokračovat. Myslíme si, že by se měly také Eh, změnit eh, v komitologii eh, na poradenský přístup. Myslím si, že to jsou věci, které učiní naši diskusi mimořádně zajímavou. Měli bychom se tedy o to pokusit. Jeden z hlavních bodů, kde, se, kde nesouhlasíme, je to, že nepodporujeme regionální pojistky, protože si myslíme, že je potřeba k tomu přistupovat holisticky, jako k celému vnitřnímu trhu. Také si nemyslíme, že by bylo Ehm, eh, velice praktické, kdyby se něco objevilo třeba v Itálii, jestli, jak by to potom mělo vliv na zbytek Evropské unie. Jinými slovy, my skutečně nejsme eh, pro tyto regionální pojistky. Eh, kromě toho máme určité ehm, nápady, které bychom velice rádi, kdyby se promítly i do toho přístupu. To jsou ty pozměňovací návy 1, 3, 8 a 2013. Ehm, to souhlasí eh, například také s tím, co souvisí s nedodržováním pravidel, která souvisí s netarifními eh, překážkami. Kromě toho se také eh, domníváme, že je velice důležité, aby občanská společnost Evropské unie se měla možnost na těchto věcech podílet. To se týká různých obchodních toků. Kromě toho bychom také rádi měli určitý varovný systém, který by nás upozorňoval na situace, které neodpovídají eh, realitě. A to si myslím, že by bylo velice dobré. Jinými slovy bychom byli velice rádi, kdyby pozměňovací návrhy se pohybovaly v tomto směru. Jinak chci říct, že jsme velice vděční tomu eh, zpravodaj za to, co zatím odvedl. Tout d'abord remercier le, le rapporteur eh, pour son... Děkuji panu zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl. Já se omlouvám. Musím se mu omluvit, protože často bohužel se konaly pracovní schůzky, kterých jsem se bohužel nemohl zúčastnit, ale velice mu děkuji, jakým způsobem se choval při vytváření této zprávy, že k těm schůzkám docházelo. Mám několik poznámek. Za prvé, eh, dol, ochranná doložka v rámci obchodní dohody mezi EU a Koreou. To je vlastně taková první nová dohoda o volném obchodu této, tohoto typu s Koreou a proto je důležité si opravdu uvědomit, jaký význam má takováto ochranná doložka a jaký význam může mít i pro další podobné smlouvy. Za prvé, máme zde návrh té regionální ochranné doložky. Mně to připadalo za začátku velice zajímavé. On tady navrhuje, aby eh, se jednak posílily kompetence komise a na druhou stranu, aby byla zavedena regionální ochrana doložka. Jak si to představuje? Jakým způsobem si představuje to, že mají být pak činni jak parlament, tak rada a chopit si iniciativy, tedy v případě, já chci tedy říct, že pokud bude o tom rozhodovat sama komise, no tak si nedovedu představit, jakým způsobem eh, může být uplatněna takováto regionální ochranná doložka. Samozřejmě je to zajímavá věc, když poskytneme regionům více, eh, více kompetencí, jistě ano, ale musí to být samozřejmě v rovnováze s tím, co dělá komise. Eh, pane předsedo, milí kolegové, chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodaji za práci, kterou odvedl a za jeho ochotu pro spolupráci. Já jsem se zúčastnil několika těch pracovních schůzek a ty body, o kterých se zde hovoří, ty nejdůležitější, my samozřejmě spojíme e, s touto ochranou doložkou tu naději, že vlastně zohledníme ty nábytky, které nám vzešly ze strany evropského průmyslu proti uzavření dohody s Koreou, zejména proti té úpravě duty drawback. My se tedy snažíme to zohlednit právě této doložky. Zde máme takové obtížné té obtížná témata, jak je například to pozdější uplatnění to ochraně, těch ochranných mechanismů. My víme, že tu dohodu sami nemůžeme pozměnit, my se můžeme vyjádřit pouze k tomu, zda ji chceme či ne. Tímto způsobem se tedy parlament opravdu může soustředit pouze vlastně na tu ochranou doložku. A já si myslím, že pan, před, pan zpravodaj je opravdu zde nadnesl mnoho důležitých a zajímavých a chytrých způsobů řešení a takže nám zbývá vyřešit pouze, vyřešit pouze jenom několik detailů. Ta otázka té regionální perspektivy, tak eh, zde si myslíme, že je smysluplné, abychom si opravdu rozvážili, zda by nebylo dobré učinit změny pro opravdu pouze na, tedy takové ty změny na těch regionálních trzích by opravdu nebyly, neměly být dostatečné k tomu, abychom již zavedli ochranné mechanismy. Ale samozřejmě zde je důležité si rozmyslet, tedy od jakého objemu újem by to mělo platit. Protože samozřejmě když zde máme strategii pro získání trhu, tak samozřejmě v rámci takovéto strategie se subjekt nesoustředí na celý vnitřní trh Evropy, ne soustředí se na určitý eh, jednotlivý trh. A proto si myslím, že takový ten regionální element v té věci je smysluplný. Chci říci, že si myslím, že jsme, jsme zmínili opravdu ty důležité aspekty, ale z naší strany samozřejmě si necháváme to právo předložit ještě určité pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych navázal na předřečníky. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci, protože opravdu projevil jasnou vůli se všemi spolupracovat. Mám návrh pár otázek a také ještě mě trápí určité pochybnosti ohledně návrhů. Možná, že jsme si měli na to dát více času. Máme tady totiž velice přísný harmonogram a to není úplně eh, logické, protože vlastně slyšení bude až po hlasování a nevím, jaký má v tom případě vůbec smysl. Myslím si, že by bylo lepší i pro zpravodaje, kdyby měl možnost se další dobu zabývat těmito pochybnostmi a nejistotami, protože je opravdu škoda, že nemáme dost času pracovat na pozměňovacích návrzích, tak aby nakonec k tomu mohli přispět všichni to je můj osobní návrh. Návrh eh, naší skupiny je, abychom si dali na to více času. Teď k těm nejistotám, které pocituji, nebudu zabíjat do podrobností, ale článek 4, poznávací návrh 4 a poznávací návrh 22, týká se to všechno komitologie. Poznávací návrh 4. Nesouhlasím, respektive my nesouhlasíme s tím, že opatření týkající se eh, ochranné doložky jsou v souladu eh, s prováděcími pravomocemi. Pak eh, pozměvací návrh 22. Teď se tady vztahuje konzultace. Znamená to tedy, že pokud se komise Eh, nerozhodne uvést v činnost eh, ochranná opatření, pak nikdo se nemůže proti tomu odvolat. Myslím si, že bychom měli možnost se k tomu vyjádřit a takovou možnost by tedy měl mít i Evropský parlament. K tomu předložím pozměňovací návrhy. To jsou tedy ty věci, které mě zneklidňují. Týká se to komitologie, určitě budeme mít další příležitosti se k tomu vrátím. Pak ještě je tady otazník ohledně regionální ochranné doložky. Různé politické skupiny už diskutovaly o tom, jak vlastně definujeme region. Co je to region? Podívejte se, jak probíhá diskuse o krizi. Myslím si, že vznikají otázníky ohledně definice regionu. Děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych poděkovat Chtěl bych poděkovat panu Spravedajovi a mnoho kolegů již poukázalo na to, že během minulých týdnů jsme vedli celou řadu hovorů s dalšími frakcemi a stínovými spravedajovi. a myslím si, že ta kritika toho časového harmonogramu je prostě neopodstatněná. Chci říct, že všechny pozměňovací návrhy, které jsme mohli předložit a měli jsme na ně čas a máme čas ještě jeden týden, tak ty se netýkají, eh, netýkají zprávy pana kolega Salbasy, ale týkají se návrhu, které předložila komise. A návrh komise máme k dispozici již několik týdnů, tedy měli jsme opravdu všichni eh, příležitost k tomuto prodiskutovat mezi se sebou, mohli jsme to diskutovat i zde ve výboru a měli jsme i opravdu dostatečnou možnost eh, si pročíst návrhy komise, přeskoumat je, nechat je přečíst těm lidem, jejichž názor nás zajímá a tak dále. A chci říci, že i tu zprávu pana Koliku Zalby máme již téměř 14 dní v rukou. Proto chci, abychom hlasovali 24.6. A já si myslím, že do hlasování na plenárce je ještě dost času a myslím si, že pokud to slyšení tedy bude až později, tak to budeme moci ještě zapracovat do pozměňovacích návrhů. Pro mě je důležité e, ta otázka těch regionálních ochranných doložek. Někteří kolegové byli pro, někteří to spíše kritizovali. Já se chci soustředit na jeden aspekt, který mi leží na srdci. A to, to není až tak otázka toho, jakým způsobem tedy budeme chránit naši evropskou, uh, náš evropský průmysl uvnitř. Jasně, jistě to je smyslem ochranné doložky. Uh, proto také naš, má frakce podporuje návrh pana kolegy Zalba. Ale my jsme nezohlednili jednu věc. Co se bude dít směrem na ven? Co se bude dít, když naši obchodní partneři zavedou v budoucnosti podobné ochranné doložky, například Čína, Indie či USA, když tedy oni najednou řeknou, že Čína pro nás není jedna země, když si řeknou, že Čína jsou různé regiony a když například podíl eh, nějakého evropského podniku v regionu Šanghaj se drasticky zvýší, například na 7%, tak eh, z hlediska celé Číny to relevantní není, ale najednou budou moci přijít podniky s tím, že tedy v Šanghaji je to přímo moc a náš evropský podnik bude vytlačen z regionu. Takže já si myslím, že by bylo dobré, abychom poprosili náš policy department, aby nám krátkodobě ještě předložil svůj názor, zda je to tedy právně možné. Samozřejmě právní služba parlamentu zde bude možná mít eh, možná jiný názor než právní služba komise. Tedy tak, abychom se dosvěděli, jaké dopady by eh, mělo, kdyby naši partneři ve světě v budoucnu zaváděli podobné úvravy. A já tím mám opravdu konkrétně na mysli Indii, Kanadu či země jako Čína, USA. Byl bych tedy velice rád, kdyby náš policy department k tomu mohl vypracovat svůj postoj. Pojďme si teď vyslechnout názor komise, pan Mikils. Děkuji. Děkuji. E, e, nejprve bych vám chtěl poděkovat za tu zprávu, kterou jste nám zaslali. Myslím si, že většina těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, e, jde správným směrem. Určitě eh, jsme proto, abychom měli k dispozici instrument, který by mohl jednotlivá odvětví používat. Byl by to, eh, a potřebujeme, aby to bylo bylo záležitost efektivní a transparentní. Pochopitelně, že eh, velice oceňujeme to, že zdůrazňujete potřebu transparentnosti celého tohoto mechanismu. Myslím si, že by to znamenalo určité zlepšení, které obsahuje také povinnost publikovat eh, obsah a tak dále. Myslím si, že eh, ta zpráva skutečně obsahuje mimořádně, respektive, že ty pozměňovací jsou velice pozitivní a velice užitečné, ale eh, myslím si, že je potřeba, abychom se přesvědčili nejprve o tom, že všechny to pozměňovací návrhy jsou skutečně i z právního hlediska platné. Platné, například, jestliže hovoříme konkrétně eh, o této dohodě s Jižní eh, eh, Koreou, musí být tedy platné a musí být efektivní a musí být kompatibilní také s našimi s naší legislativou. Eh, co se týče eh, té regionální ochranné doložky tady, pochopitelně eh, budeme se muset položit otázku, kde takováto opatření jsou implementovatelná, je potřeba si položit otázku, co by se stalo, kdyby například takové produkty byly vzeny do, regiona, do regionu, na které se vztahují tyto věci a tyto, eh, tato opatření, eh, jakým způsobem můžeme mít zajištěnou efektivní ochranu nejen na tom regionálním trhu, ale na trhu celé Evropské unie. To jsou pochopitelně otázky, kterým budeme muset věnovat pozornost. Kromě toho zde zazněly i některé návrhy týkající se monitorování dovozů eh, a dozoru. Myslím si, že nějakým způsobem musíme i toto omezit, eh, například na ty citlivé sektory, protože jinak by bylo mimořádně časově náročné a mimořádně obtížné monitorovat naprosto veškeré obchodní toky, které přicházejí eh, z Koreje, ale také dovozy do Koreje. Eh, jak jsem ji řekl, jsem, aby tato opatření byla efektivní, proto také vyšetřování musí být efektivní. Možná, že čím kratší vyšetřování tím je méně efektivní. Uvědomme si, že jakékoliv šetření je velice časově náročné, je velice podrobné, protože eh, musí všechny strany mít možnost se vyjádřit k tomu šetření a pokud budeme mít krátkou dobu na takovéto šetření, tak to může mít negativní dopad na výsledky takového šetření. Eh, poslední eh, poznámka Eh, se týká transparentnosti. Řekl jsem, že transparentnost je velice důležitá. Zazněly eh, zde určité návrhy, že bychom měli mít platformu online, Eh, kde by byly k dispozici všechny dokumenty. Ta myšlenka je určitě velice dobrá, ale na druhé straně zase i zde musíme se nejprve přesvědčit, jestli už v tomto stádiu to je technicky realizovatelné. Jinými slovy, některé věci můžeme udělat v pozdějším stádiu, můžeme se k takovýmto věcem ale zavázat až v okamžiku, kdy budeme skutečně přesvědčeni, že to je z odborného hlediska realizovatelné. Eh, poslední poznámka týkající se rozhodování a komitologie, to jsou věci, které představují mimořádně obtížnou záležitost. Je to určitě záležitost Eh, které budeme muset věnovat velice důkladnou diskusi. Děkuji, eh, děkuji. Teď eh, možná ještě zpravodaj by měl dostat slovo. Myslím si, že ty nejspornější otázky jsou komitologie a regionální ochranné doložky. Je to pan Dořina Skřínka? Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili a také Evropské komisi za připomínky. Děkuji vám všem za návrhy. Určitě k tomu všemu přihlédneme. Chci říct si Davidu Martinovi, že souhlasím eh, s tím, eh, co říkáte o komitologii. Děkuji. Pozměňovací návrh 7, regionální ochrana doložka. Nejprve bych řekl, že o to velice stojí průmysl, odvětví Vím, že průmyslová lobby si je taky vědomá určitých omezení. A a že toto jim může zaručit úspěch, jinak by o to tolik nestále. Na druhé straně eh, nebudeme mít tedy žádnou právnickou zprávu, eh, která by tvrdila, že bychom měli být předtí, proti, protože precedentem je už dohoda s Jižní Afrikou. A pak tady eh, také máme dohody s těmi nejvzdálenějšími oblastmi. Pan Žado, chápu, ale každá dohoda o volném obchodu obráží jinou skutečnost, protože se uzavírají s různými státy a je určitě na Evropské unii, aby dala na seřetelně nasrozuměnou našim současným i budoucím partnerům, že ne vše se stahuje na každého. Ohledně regionální doložky mohu potvrdit, že by byla platná pouze po dobu deseti let a musíme mít na zřeteli, že právě ze své podstaty je to věc omezená. Když hovoříme o regionech, mluvíme o skupinách členských států, nikoliv o části členského státu. E, panu Terovi chci říct, že mu velice děkuji za poznámky a těšíme se na vaše návrhy. Pan Arif. Zdá se, že si zcela nerozumíme, co se týče termínu a myslím si, že to není úplně fér, co říkáte protože si myslím, že se všichni snažili. My už jsme nakonec eh, rozšířili termín pro pozměňovací návrhy. Hovořili jsme se všemi, kdo si to přál od prvního dne, abychom se dohodli na konsensuálním textu. Takže prosím, snažte se trošku víc, abyste byli hotovi včas. Samozřejmě, že prioritou je kvalita, ta je důležitější než trvání na termínech. Ale myslím si, že se nám podaří dospět k dohodě mezi politickými skupinami a v termínu dodělat zprávu. Pane Kaspery, děkuji vám za vaši podporu právě termínu. K regionální otázce. Očekáváme, čekáme na právní stanovisko, ale zatím nic proti tomu nemají, nemáme. Naopak máme precedenty v jiných dohodách o volném obchodu. Je eh, rozhodnutí změnit, na, změnit eh, termín